Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder. Dámy a pánové, obnovujeme naše zasedání z dopoledne a srdečně vás vítám v našem slyšení, které se týká evropských investic v oblasti vědy, výzkumu a malých a středních podniků. Máme zde střednědobou revizi Horizontu 2020. Jsem velice ráda, že jste se sem všichni dostavili. Dnes ráno tady byly dosti nízké teploty v sále. A někteří kolegové tady asi odešli rostát eh, ven, já také, protože ráno tady byl opravdu svěží vzduch. Spravodajko je Martina Dlabajová, Andrej Novákov. Děkujeme za přípravu této velice zajímavé akce. Já vždy řeč, se vzdávám řečnické doby a eh, slovo má Martina. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Velice vám děkuji za to, že jste spolu s námi zorganizovala toto slyšení a že máme k dispozici celé odpoledne, vážení hosté, vážení kolegové, vážení členové účetního dvora, jménem mým i Andrejovým vás zde srdečně vítám na dnešním veřejném slyšení. Jsme, jsme potěšeni, že jste sem přišli a pokusíme se dělat opravdu z toho velice eh, radostné i účinné odpoledne, nejenom nákladově účinové. Jaká je situace? Horizon 2020 je největší výzkumný program na světě. Chce zajistit evropskou globální konkurenceschopnost a vybudovat společnost a ekonomiku založenou na znalostech napříč Evropskou unii a přispívat trvalé udržitelnému rozvoji. A jsme tu proto, abychom přemýšleli o tom, jak rozvíjet to, čeho jsme dosáhli, ale také zanalizovat to, co bylo možné udělat lépe, v čem byly problémy při implementaci programů, které je třeba zlepšit tak, aby program nadále úspěšně pokračoval. Tak, aby ambiciozní cíle, které byly nastaveny na začátku, byly dosaženy účinně a udržitelně. Velice rádi my budeme sdílet informace eh, skupiny na vysoké úrovni, všechny zprávy komise o implementaci a monitoringu v oblasti evropského výzkumného prostoru, eh, různá stanoviska, názory příslušných výborů a podobně. Evaluace programu FP7 a Horizontu 2020 ukazují, že Evropský rámcový program pro vědu a inovace je úspěšný a přináší přidanou evropskou hodnotu. Také už zde máme první známky toho, že obecně Horizon 2020 byl řízen nákladově účinně, ale podíváme se na to detailně jak. Jeden z indikátorů nákladové účinnosti je největší maximální e, přínos z daného rozpočtu. Máme zde maximalizaci hodnoty na 1 euro, ale je zde také velice nízká účinnost, méně než 14% je negativní trend v souvislosti se srovnání FP7 a podka, podkopává nákladovou účinnost. Přičemž ale 86% času z evaluace projektu je tedy zmařeno. Ale podpora základního výzkumu je samozřejmě rizikové pro investory a proto jsou nezbytné granty a finanční podpora výzkumu. Ale uvidíme, jestli toto také naši hosté potvrdí. Tím se dostávám k závěru svých úvodních slov, aby naši hosté měli co nejvíce času pro to, aby sdíleli své názory. A dovolte mi, abych předala slovo Andreji Novakovi, který spolu předsedá tomuto zasedání. Prosím, máte slovo. Děkuji, Martino. Vážená paní předsedkyně, vážení zástupci účetního dvora, výboru, vážení hosté, vážení kolegové, dovolte mi, abych vyjádřil radost a vděk z toho, že mohu pracovat na tomto tématu opravdu. Je to téma, které mě nesmírně zajímá, inovace a výzkum. Je téma, které mi je velice blízké. A my se intenzivně snažíme abychom udělali dnešní slyšení, které je možná trochu jiné, než jak jste zvyklí v souvislosti se standardy Horizontu 2020. Všechny tyto programy máme jenom kvůli příjemcům, kvůli lidem, kvůli podnikům. A proto chceme na něj poukázat trochu jiným přístupem. Někdy je opravdu těžké chtít po lidech, aby si přes četli stovky a stovky stránek vysvětlení, jak si prodat přihlášku a předložit projekt. Ale je tu rozpočet kolem nějakých 80 miliard. Takže Horizon 2020 je největší grantový program na světě v oblasti vědy a inovací. Ale je EU v této oblasti na prvním místě ve světě? Myslím si, že není. Takže nás čeká v této oblasti ještě hodně práce. Jsem rád, že mohu označit program Horizon 2020 za velice úspěšný a to ukazují různé indikátory. 76 tisíc způsobilých eh, projektů bylo předloženo. Více než 9 tisíc obdrželo grantové financování. 60% z nich je zcela nových. To znamená, že otevíráme tento program pro mladé pro podnikatele, mladé vědce a to je dobré znamení. My je potřebujeme, protože jinak budeme jenom sledovat odliv mozku. A i když eh, jsem zvědavý na tu analýzu nákladu a přínosu ze strany komise a účetního dvora, tak i si myslím, že to bude dobré nahlížet z různých úhlů. Potřebujeme zde jasné cíle, eh, měřitelné kvantitativní indikátory a jasnou strategii, eh, zvýšenou roli těch národních kontaktních míst, protože tato národní místa vlastně propojují bruselské instituce a příjemce a možná, že bychom se měli více věnovat tomu, jak oni fungují a podpořit je co nejvíce, protože oni vlastně naplno řeší Horizon 2020 a vysvětlují příjemcům, jak si podávat projekty a jak je rozvíjet. Velice se těším tedy na E, naše slyšení a na vaše vystoupení a těším se, že to bude velmi přínosné také pro příjemce. Velice vám děkuji. Děkuji, Andreji. A já bych zahájila první část tohoto slyšení. To je nadepsáno snadnou otázkou, a sice kde jsme, kde stojíme, ale odpověď je složitější. Máme zde pana Brenningmajera z Evropského účetního dvora, kamory číslo 4 který eh, pracuje v oblasti regulace trhu a konkurenceschopné ekonomice a je tady Patrick Child, který je zástupce generálního ředitele pro eh, výzkum a inovace. Eh, máte-li nějaké otázky, připomínky, chcete-li si něco vyjasnit z toho, co zde zazní, prosím, poznačte si je, bude pro ně vymezen specifický prostor eh, po té, co oba pánové přednesou svoje prezentace. Takže bych chtěla vyzvat pana Brenningmajera. Jsem velice ráda, že jste tu s námi, protože pro náš výbor eh, je nesmírně důležitá úzká spolupráce s účetním dvorem v této oblasti, takže se velice těšíme na vaši prezentaci. Děkuji, paní Kresle. Vážení poslanci eh, výboru KUNT, paní Dlabajová, pane Novakov, e, europoslanci, vážení kolegové, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením být mezi vámi a přispět k diskuzi o horizontu 2020. Pane Novakov, vy jste tady hovořil o různých přístupech a já se pokusím spojit to s myšlenkou eh, jiného přístupu. Eh, účetní dvůr se samozřejmě zabývá eh, účty. A tady jde o to, že auditor naslouchá a výsledek toho mého příspěvku je rozšířit ten přístup založený na naslouchání Eh, na ty příjemce v terénu, kteří eh, mohou mít eh, prospěch z programu FP7 a nebo Horizontu 2020. A výsledek mého kontaktu s mnoha příjemci, z komisí a z parlamentu mě mm, vedou k tomu, jak zefektivnit programy a snížit náklady. Já budu vycházet z faktů a nebudu vycházet z alternativních faktů, dámy a pánové. První slide ukazuje podíl horizontu 2020 před FP7 eh, v naší kontrolní části. Je tam tady ten velký podíl a, ale výzkum představuje opravdu 60 eh, z celého eh, toho koláče. Eh, v, ve výroční zprávě 2016 jsme testovali transakce. Jak vidíte, v roce 2015 naše kontroly byly zaměřeny na FP7 a v roce 2016 budeme mít pouze 15 transakcí, eh, které budou eh, založeny na horizontu 2020 pro rok 2017. A tady se dívám do budoucnosti, protože eh, na konci roku 2018 budeme podávat zprávu o kontrole transakcí, kde bude asi 50 z horizontu 2020 a 50 z FP7. Ukazuje se, Eh, že eh, ze zpětného pohledu efekt evropských kontrolorů příliš nepomáhá k eh, tedy mm, té budoucnosti FP9 a horizontu 2020, ale mm, jinak máme Eh, takový úzký pohled na vědu a výzkum v Evropě a jeden z hlavních poznatků účetního dvora nesouvisí přímo eh, se transakcemi a jejich testováním, ale jde o ten eh, systém příjmu a proplácení a tady většinou se to zakládá hm, tedy Eh, tam je velká chybovost eh, a, a, eh, a potom ten přístup k velkým infrastrukturám, tam prostě ten jiný přístup by byl velmi užitečný, protože by se snížila chybovost v oblasti vědy a výzkumu. V roce 2013 jsme hodnotili FP7 a hlavní závěr našeho auditu v rámci FP7 byl poměrně jednoduchý, eh, větší výkonnost a menší eh, soulad. A to bude hlavní signál i mých následujících slajdů. Pokud jde o výsledek eh, auditu účetního dvora na ročním základě, je zřejmé, že celková chybovost pro evropský rozpočet kolísá od 4%, minus 4% eh, až po plus 4%. A upřímně řečeno, musíme jednoznačně říci, že není možné se poučit eh, z kolísání eh, této chybovosti, kterou jsme zaznamenali, protože všechny se eh, nachází eh, vlastně pod Prahem jistoty. Statisticky viděno, tam není možné z toho vyvodit nějaké závěry. Pro, pokud je o horizont 2020 a FP7, tak jsme v roce 2014 identifikovali 5,6 chybovosti a 2015 4,4 a 2016 4,1 a, a teď možná přijde jiné číslo a mm, tam jsou to pouze odhady, protože ten vzorek je příliš nepatrný, abychom mohli v tomto případě dospět eh, k definitivnímu eh, závěru. Teď je tady otázka, jestli můžeme poblahopřát za tuto chybovost, která je velmi nízká v této oblasti. Nemůžeme, ale mm, ani nás ten výsledek e, nemůže nějak zarmoutit, protože statistická relevantnost je nulová. A to mě přivádí k podstatě auditu a v levé části tohoto slajdu vidíte, e, že Tady jsme konfrontováni s víceúrovňovým auditovým systémem. Začíná to eh, auditem u soukromých auditních firm, které jsou napojeny na společnosti, univerzity, výzkumné instituty a tak dále a oni se snaží uplatňovat eh, pravidla správně. Druhá ta úroveň, eh, to je národní úroveň nebo ve spojitosti s komisí, třetí úroveň účetní dvůr, nebo eh, jiná instituce. Takže tady je mnoho různých úrovní, eh, které eh, jsou mm, tady ve hře, pokud jde o FP7 a Horizont 2020. Tyto úrovně Eh, jsou v ročních sekvencích. První rok je eh, interní audit, druhý rok externí audit, třetí rok komise a potom eh, účetní dvůr. Takže vidíme, že rozdíly v interpreci pravidel hrají důležitou úlohu eh, v tomto víceúrovňovém auditním systému, protože někdy účetní dvůr dospěje k jinému závěru než například auditor komise a nebo interní auditor a tak dále. Jestli si dovedete představit, že eh, různý výklad různých úrovní auditu může působit poměrně velkou právní nejistotu. Eh, toto pozorování neplatí pouze pro eh, Horizon 2020 a FP7, ale i pro politiku soudržnosti nebo zemědělství, pro oblast zemědělství nebo soudržnosti. A eh, účetní dvůr si tedy toto objednal a Eh, u jiných auditorů, ale eh, můj dojem je, že ve všech oblastech, i v oblasti RGD, je, že dochází k mnoha nedorozuměním a nejistotám, eh, pokud jde o uplatňování pravidel a jejich výklad. Máme dva přístupy k auditům. Jeden je kvantitativní, tam je to ta chybovost a tak dále. A ten druhý přístup je spíše kvalitativní. Pokud se držíte testování transakcí nebo testování systému, tak tam se docházíte do kvantita, tam, tam je to kvantitativní audit, to, a pokud máte ten kvantitativní přístup, tak tam sledujete cíle programu a politik, ze kterých vycházejí a e, tam se zaměřujete na to, zda ty cíle politik jsou dosahovány. Je důležité zvážit, do jaké míry kvantitativní přístup je e, přínosný a do jaké míry je e, vhodnější zaměřit se na kvalitativní Eh, já jsem eh, totiž zjistil, že velmi často nejsme eh, schopni kvůli lesu vidět stromy. My jsme zaměřeni na chybovost, na pozadí těch chyb, ale jaký je ten celkový obrázek, jaké jsou výsledky FP7 a Horizontu 2020? A mm, další otázky, než pouze chyby, jsou důležité. Jak mít nástroj pro naši společnost založenou na znalostech? Jak můžeme podpořit ekonomický růst? Jak můžeme překlenout ty mnohačetné výzvy, kterým Evropská unie čelí? Jakým způsobem tedy přistupujeme k těmto otázkám? Pokud jde o prav, e, pravidla, správnost a řádnost. Ehm, tady toto je pouze ehm, malý, ehm, malá část režimu Horizon 2020 a vidíte, jak je složité rozhodnout o některých tématech. Účetní dvůr připravuje zprávu o zjednodušení horizontu 2020 a já se těším na výsledky takového auditu, protože komise vyvíjí velké úsilí, aby zjednodušila horizont 2020 a například eh, společné podpůrné centrum je velmi eh, užitečným útvarem a také eh, jiný přístup k nákladům v rámci horizontu 2020, ale je velmi důležité, abychom si tady udělali jasný obrázek o tom, jaké jsou výsledky zjednodušování horizontu 2020 ve světle přípravy eh, návazného eh, programu eh, FP9. Výzkumné instituty, univerzity, společnosti, malé a střední podniky. Ehm, já jsem v této oblasti viděl, že pravidla se velmi často vykládají chybně a že je opravdu náročné tu situaci napravit a velmi často je také příliš pozdě, protože malé a střední podniky eh, třeba kvůli tomu zkrachovaly, protože eh, ta pravidla eh, nenakládali s nimi správným způsobem. A soukromí a um, auditoři pravidla Horizontu 2020 vykládají po svém. A je tady riziko, že pravidla v Evropě a e, celé to kontrolní e, břemeno je velmi odrazující pro ty, e, kteří investují do vědy a výzkumu v Evropě, nebo by mohli investovat. potom výkonnostní audit a co jsme se naučili, protože samozřejmě eh, tady je to vždy proces nebo takový kruh učení a když se podíváme na zprávy eh, z roku 2013 k FP7, je pravda, že komise a Evropský parlament se poučili eh, z FP7 a ehm, zjednodušování horizontu 2020 právě do velké míry vyplývá z tohoto zjištění a poučení. Ovšem důležitější je, že pokud e, přemýšlíme nad výkonností, tak si musíme položit otázku indikátorů. Zda nalezneme indikátory nebo kritéria na to, abychom měřili výkonnost správně, protože Tady je celá řada nejrůznějších indikátorů pro měření eh, výkonnosti a to příliš eh, nepomáhá. A um, někdy to uh, vypadá, že určitý výzkum se blíží k výsledku nebo že by tam něco velmi napomohlo. A v rámci Horizontu 2020 máme co dočinění eh, ve velmi, eh, s velmi eh, schopnými akademiky, je to velmi inovativní výzkumné prostředí a tady jde o to, zda měření výkonnosti je opravdu na úrovni o příjemců těchto programů, protože já si myslím, že ten přístup top-down je nebezpečím, protože hrozí, že vytvoříme novou byrokracii, takové břemeno, které opravdu e, tomu praktickému světu příliš nepomůže. Tady máme otázku důvěry. E, je tady e, model dvojí volby. Na jedné straně je otázka a legálnosti, souladu a napravo máme výkonnost a uprostřed jde, je ta kontrola administrativních věcí a tam to vyvolává nedůvěru. Tady e, samozřejmě jde o zodpovědnost vůči evropským občanům, ukázat občanům v Evropě, že ty věci přináší výsledky a že je možné být velmi transparentní, pokud jde o výkonnost e, určitých programů. Pokud si položíte otázku, jestli auditoři a důvěrost, důvěra, jestli to není nebezpečné spojení, tak já si myslím, že to tak není, protože hlavní otázkou je, co je základ důvěry evropských občanů, z čeho ta důvěra vychází. A důvěra evropských občanů je spojena se spolehlivými informacemi občané vytváří důvěru a hlavní otázka pro občany je, jestli ty věci dávají smysl. A pokud pokud tady máme tu eh, ten mor těch auditů v Evropě, eh, když to řeknu tak, tak eh, občané si kladou otázku, jestli své peníze vydávají spíše na audity nebo opravdu na výkonný výzkum. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Brinningmajere. děkuji za váš příspěvek a za vaše cené pohledy na věc a také za řadu dotazů, které jste položil. Doufám, že se nám podaří nalézt alespoň nějaké odpovědi. A nyní spouštění Horizontu 2020 a Máme zde pana Childa, generálního eh, zástupce generálního ředitele z DG pro výzkum a inovace a Nyní se musím omluvit, že musím eh, běžet hlasovat o své zprávě o budoucí agendě pro nové dovednosti ve eh, v, zamě, v tázkách zaměstnanosti, ale rychle se zase brzy vrátím zpět a i v té zprávě, kterou nyní půjdu prodiskutovat, se hovoří právě o těch eh, dovednostech, které budou nutné v budoucnosti. Předám slovo spolu s pravodají. Děkuji mnohokrát za organizaci tohoto velice důležitého slyšení v takto příhodný okamžik, kdy se ještě zabýváme eh, výsledky eh, hodnocení sedmého rámcového programu a kdy se zamýšlíme nad podobou budoucího finančního rámce a rámce pro výzkum a vývoj. A jsem velice rád, že se zde dnes schromáždila taková řada význačných panelistů. Myslím si, že sedmý rámcový program byl obecně řečeno velice úspěšným. A v roce 2016 eh, to zveřej, to vyplynulo z hodnocení expertů. A jak řekl sám pan Brenningmeier, řada problémů byla spojena s implementací toho programu. My jsme se samozřejmě z toho snažili poučit při provádění horizontu 2020 a až zveřejníme všechny důsledky, výsledky toho střednědobého hodnocení horizontu 2020, na čemž pracujeme, tak se nám podaří ukázat, že jsme řadu obtíží a problémů již překonali. Nejprve pokud jde o implementaci Horizontu 2020, pokud jde o jeho otevřenost a přitažlivost, myslím si, že ten program byl obrovským úspěchem, jak nám připomněl pan Novakov. Měli jsme zde více než 140 tisíc žádostí do dnešního okamžiku a více než 50 všech účastníků se účastnilo nově. Pokud jde o propojení s podniky, tak narůstá i účast soukromého sektoru, především ze strany malých a středních podniků, které tvoří 24 těch rozpočtových zdrojů, což je pohodlně nad ten 20 cíl, který jsme stanovili v nařízení Horizont 2020. Myslím si ale, že ten největší pokrok spočívá v tom, jakým způsobem řídíme a provádíme celý program. Tam jsme učinili velké kroky ku předu ve zjednodušení a v harmonizaci v jednotlivých útvarech komise a výkonných agenturách, které program Horizont 2020 implementují. Myslím si, že i účastníci programu velice přivítali to zjednodušení. My jsme jednak zjednodušili ta pravidla a také ty struktury, kterými komise zpracovává žádosti, tak abychom zajistili, že všichni příjemci budou předmětem spravedlivého přístupu. Také jsme snížili tu dobu na poskytnutí grantu, ten takzvaný time to grant. Nyní asi 95 grantů je podepsáno v tom osmiměsíčním limitu, který stanoví nařízení. To tedy zkrácení oproti sedmému rámcovému programu. A potom na generálním ředitelství pro výzkum a vývoj máme call centrum, které také velice dobře zajišťuje koherentní a konsistentní přístup ke všem příjemcům. Především máme jeden jediný informační systém, máme jeden jednotný portál, který je uživatelsky přívětivý a také všechny ty procesy jsou nyní jednotné. Pokud jde o výkonnost, externalizace na výkonné agentury, které tedy eh, řeší ten každodenní eh, finanční management, to zase přispělo k zlepšení službám zákazníků, k větší účinnosti a transparentnosti a také k tomu, že generální ředitelství v komisi mají více času a více kapacit na to, aby se mohli soustředit na ty skutečné strategie a na přípravu pracovního programu, který bude nejvíce odpovídat našim potřebám. A ještě podrobněji k tomu, k té výkonnosti, k tomu výkonu, pan Brenningmeier již to naznačil. Prozatím stále ještě implementujeme sedmý rámcový program a v těch nadcházejících letech určitě se budeme dostávat více eh, k, tedy k dalším výsledkům. Ta výroční monitorovací eh, a implementační zpráva také ukazuje určitý pokrok a ukazuje se tedy, že každé euro vynaložené v rámci Horizontu 2020 eh, vede k nárůstu HDP ve výši 6 až 6,8 eura. Také Horizont 2020 dostatečně flexibilní, že reaguje i na nové výzvy, například na krizi s ebolou nebo na vypuknutí epidemie viru Zika. A to vše dosvědčuje, že jsme se vydali skutečně na správnou cestu s horizontem 2020. Poslední pracovní program horizontu 2020 na léta 2018 2022 eh, se ten připravuje a máme zde i určitá pilotní eh, cvičení týkající se, respektive zabývající se tím, zda přidělování jednorázových paušálních částek může nějakým způsobem přispět ke snížení té míry chybovosti. A také zkoumáme možnost eh, přecházet z určitých poměrně rizikových eh, procesů, které se týkají proplácení, eh, přecházet tedy na jiné způsoby, které se týkají nároku nebo které spočívají na nároku na určitou částku a úspěch. Paní Dlabajová jste již zmínila, že v některých případech dochází k tomu, že se stáváme oběťmi svého úspěchu a že některé velice kvalitní projekty nemohou být financovány. Někdy to řešíme tou, tak, tím takzvaným dvouúrovňovým výběrovým postupem, ale vše to samozřejmě závisí na rozpočtu, který máme k dispozici. A v současnosti rozpočet HDP Eh, respektive rozpočet horizontu představuje 0, méně než 0,1 HDP všech, evropských, všech zemí Evropské unie a očekáváme dalších 100, že bychom potřebovali dalších 150 miliard eur, abychom dokázali splnit cíle strategie Evropa 2020. A tam bychom se měli snažit 3 HDP utratit za výzkum a inovace. Pokud se podíváme do budoucnosti, a věci, které připravujeme do dalšího rámcového programu. My se snažíme, aby ty programy byly ještě nákladově efektivnější a proto se budeme stále více soustředovat právě na výkon a dopady. A zde naprosto souhlasím s panem Brenningmajerem v tom, že je třeba najít smysluplné a užitečné ukazatele té výkonnosti. Tak, abychom byli schopni se zaměřit spíše na ty výsledky těch programů, než na to, co těm výsledkům předchází. Také budeme externalizovat další úkoly na ty externí agentury. To, jak jsem již říkal, byl velice úspěšný prvek Horizontu 2020. Jsem rád, že pan Novakov uznal i úlohu společného podpůrného centra, které se snaží zajišťovat eh, harmonizovanou implementaci pravidel Horizontu 2020. To také musíme uchovat do budoucnosti. A i dále je třeba postupovat i v otázkách zjednodušování těch jednotlivých modelů financování. Hovořilo se zde o financování pomocí jednorázových částek nebo částek, které se opírají o výsledky. Ale jak říkal pan Brenningmajer, je opravdu třeba dosáhnout určité rovnováhy mezi důvěrou na straně jedné a souladem s pravidly na straně druhé. A musíme se taky trošku eh, snažit eh, lidem důvěřovat a nesnažit se veškerou energii věnovat tomu, že se budeme snažit těm rizikům předem bránit. Neměli bychom se samozřejmě snažit oslabovat excelenci, ale měli bychom se také snažit eh, budovat eh, jiné, hledat jiné cesty budování kompetencí. Pan eh, komisař Moedas má také takovou vlajkovou loď, kterou je ta Rada pro inovace a doufáme, že dosáhneme také navýšení rozpočtu, který nám umožní financovat výzkum, který bude skutečně průlomový a bude na vysoké úrovni a zajistí blahobyt všech našich občanů. Děkuji. Já, herzlichen... Ano, Velice děkujeme za pokus zjednodušení a za pokus přizpůsobit pravidla skutečnosti. Nyní máme dotazování a slovo má pan kolega Novákov. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsou to otázky na pana Brenningmajera. Vy jste se eh, prezentoval jako hlas příjemců, bych to tak řekl. Z tohoto pohledu co si myslíte je správný způsob, jak uspokojit eh, příjemce? Možná to posunout od toho proplácení k nárokům. A potom, když se podíváme na nákladovou další efektivnost, myslím, že tato politika je specifická. Jak pohlížíte na měření přidané hodnoty a účinnosti, protože někdy je to těžké odhadnout, jaký výsledek vědecká činnost přinese. Jsou nějaké další otázky od kolegyň a kolegů? Nejsou? Tak já bych měla ještě otázku. Většinou účetní dvůr je takový patron eh, plátců daní, tak eh, jak to spolu souvisí a ladí? Pan Brenningmeier má slovo. Děkuji vám za vaše důležité otázky. První otázka se týkala systému proplácení nebo systému nároků a je to i otázka perspektivy eh, z oblasti výzkumu. Účetní dvůr pohlíží na ty systémy proplácení nebo nároků a zde bych zareagoval i na tu paní, otázku paní Greslet, byl pohled ze strany daňových poplatníků, protože daňoví poplatníci nemají rádi, když je z penězi eh, mrna, mrháno nebo nakládáno tak, že nikdo za ně nemá zodpovědnost. Takže to bylo spíše spojené s tou zodpovědností vůči daňovým poplatníkům tak abychom jim dali jistotu, že peníze jsou vynakládány řádně. Na druhou stranu se tady objevuje otázku, zda univerzity, výzkumné instituce a malé a střední podniky, jestli pro ně bude přínosný ten systém těch nároků, protože je zde určitá tenze mezi těmi skutečnými náklady a těmi náklady, na které mají nárok v rámci toho nárokového systému. Myslím si, že klíčové řešení pro tuto diskusi je intenzivnější komunikace. Intenzivnější komunikace s příjemci, ale i s odborníky v této oblasti, jak by měla vypadat spravedlivá rovnováha mezi tím, že na jedné straně budou pravidla a kontrola um, aplikací těchto pravidel, otázka tedy dodržování pravidel a na straně druhé je to eh, otázka účinnosti daných programů. A tím se dostávám k té druhé otázce, kterou položil pan Novakov. A ta se týká těch specifických rysů výzkumu a inovací v souvislosti s definováním výsledků a výkonnosti daného programu. Tady je to opět, myslím, velice těžké začít někde od rýsovacího prkna a vymyslet si nějaké výkonnostní indikátory například. Nebo jednodušší přístup k výkonnosti, když si vezmeme to, že účinný výzkum není vždy výzkum založený na výsledcích pojato tradičně. Ale e, rád bych vám řekl, že jsem vyzval zástupce světa vědy a výzkumu, aby se zapojili do diskuse a předkládali své názory a myšlenky týkající se měření výsledků v oblasti vědy a inovací. A Myslím si, že se těžko najde nějaký expert, který by opravdu načetl naprosto spolehlivý systém pro analýzu výkonnosti vědy a výzkumu, ale měli bychom na tom přesto pracovat. Paní Gresle, jsem vděčný za vaši otázku, kdy jste se ptala, jaká je zde rovnováha mezi pozicí příjemců na straně jedné a perspektivou daňových poplatníků na straně druhé. Určitě máte pravdu v tom, že poukazujete na to, že by tady měla být rovnováha. Na straně jedné eh, v médiích, ve veřejných diskusích, v politických diskusích bývá velmi často slyšet hlas, který se zaměřuje na kontrolu a na ty takzvané chyby. Zaměřuje se na korupci a podobně. A z pohledu účetního dvora mohu potvrdit, že počet případů, kde jsme identifikovali podvod, jsou opravdu velice extrémně omezené. Z těch, je to nějakých 140 miliard eh, eur, které se vynakládají v Evropě, tak jsme měli 20 případů, které byly předloženy Olaf, Olafu. Takže ta otázka podvodu a korupce není vlastně ta úplně nejzásadnější. Co je zásadní, je to, že tím, že neustále a neustále a zase a znovu kontrolujeme, tak tím ztrácíme hodně peněz. Jeden z výsledků inovací v oblasti auditu by mohlo být to, využít výsledku práce jiných v tom vícevrstevném systému auditu, protože zde je mnoho znalostí v systému, a měli bychom je využít tak, abychom měli spravedlivý a precizní systém kontroly vynakládání evropských peněz. Děkuji vám. Děkuji. Ano, to je taková ta věčná otázka, jestli byla dříve slepice nebo vejce, a u toho tady vlastně spolu také jsme. Dostáváme se k druhé části, ta se věnuje implementaci a synergiím a slovo dostane pan De Retter z Aerospace Hannibal Česká republika. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní Gresle. Děkuji vám, paní Gresle, děkuji také panelistům a výboru pro rozpočtovou kontrolu za možnost zde vystoupit. Je to pro mě velká čest protože se evropským výzkumem zabývám v nejrůznějších rolích od roku 2002, od roku 2004 prováním také hodnocení, píše zprávy a podobně, takže ho znám z různých aspektů a doufám, že takto budu moci přispět k tomu, aby se ještě do budoucna zlepšil. Pracuji pro velkou mezinárodní společnost Hanivel, 130 tisíc lidí celosvětové, 35 tisíc přibližně v Evropě, působím v řadě oblastí, a já se zaměřím v tom projevu obecně na pohled průmyslu, nejenom na Hanivel. Jak vidíte, Hanivel působí v celé řadě oblastí. Já od začátku vlastně pracuji v letectví, takže v mé prezentaci se bude hodně odkazovat na letectví. Máme zde i takovou ikonku vzlétajícího letadla, a máme zde FP6, FP7, Horizon 2020, co nám v průběhu doby přinesly v oblasti výzkumu. Když se vrátím k tomu, co říkal Robert Jan Smith na začátku programu Horizon 2020, co bylo cílem, tak myslím, že jsme eh, jich dosáhli. Nebudu je tady přečítat, máte na slajdu. A čím dál tím více investic i ze soukromého sektoru vstupuje do systému a také je zde mnohem více možností pro všechny multidisciplinárně spolupracovat a e, vlastně zvýšilo to rozsah projektů. Jak uvidíte i na těch dalších slajdech, snažím se ty cíle rozdělit do takových tří oblastí. Nalézt správné nástroje e, pro ty cíle a podporované záležitosti. Takže když půjdeme od FP6 až po horizont 2020, tak je zde řada dobrých věcí. Jedna z mnoha je, že ten očekávaný dopad jeho vyjádření, to je dobrá relevantní věc, kde i strana průmyslu se za to může postavit a říct, že tady jdeme dobrým směrem. Co se týče té podpory, máme náležité prostředí, tak třeba jednotný IT systém, jednotný portál je dobrý nástroj, protože každý teď ví, kde příslušné věci najít a má to i dobré uživatelské rozhraní, mnohem modernější než systémy eh, minulosti, takže je možné prostě procházet celou tu záležitosti od eh, fáze návrhu až po audity a podobně. Potom také jsou zde určitě ztráty, tady je těch formulací o něco více, jak vidíte. Máme zde i různé jiné oblasti vědy, kde jsme se tedy eh, poučili z našich neúspěchů, ale i úspěchů. Problémy s eh, cíly je to, že vzorová grantová dohoda má více než 730 stran. Takže když telefonuji partnerům, tak to první, co mi řeknou, eh, když jsou tím konfrontovány poprvé, tak na to právě poukáží. A už to zde zaznělo, je zde mnoho nováčků v této oblasti a já jsem viděl už celou řadu lidí, kteří se naprosto ztráceli v těch detailech. Takže kdyby, jestli je možné to zjednodušit, to je otázka. Potom přímé a nepřímé náklady a jejich rozdělení ve srovnání s FP7 pro malé a střední podniky je to opravdu tvrdý oříšek, musí prostě úplně převrátit svůj účetní systém, tak aby prostě to sladili s danými programy. Sada pravidel, která by měla prostě platit úplně pro všechny, vyhovovat všem, bez ohledu na velikost. No, ono je to hezké mít pravidla, ale ono to přináší i určitá omezení a různé programy i ty, které mají struktury PPP, mají svoje specifika. A takže není prostě jedna věc, která by se hodila úplně na všechno. Takže tady by bylo také dobré možná systém zjednodušit. Potom otázka výběru. Tady otázka, vybrali jsme ten správný program, který naplní dané cíle, šli jsme tady správným směrem. Obecně můžeme říci, že ano, ale jsou zde stále některé záležitosti, které by bylo možné zlepšit, zvýšit účinnost. A protože už tady není vyjednávací eh, fáze, tak eh, se sníží vlastně to eh, číselné vyjádření toho času pro ten grant, ale možná bychom mohli mít efektivnější programy. Potom zapojení strany průmyslu, máme zde národní programy, do těch bývám také zapojený. A to vyhodnocení bývá už více zapojených e, zástupců průmyslu a když oni analyzují ten návrh, hned vědí, jaké to bude mít dopady, jak e, to bude vypadat v budoucnu pro e, biznis, takže se nedělá jenom výzkum pro výzkum, ale jde i dobrou implementaci na trhu a víc, méně než 20% těch hodnotitelů je z oblasti průmyslu, tak tady je také otázku, jestli je to dobrý směr nebo jestli bychom to neměli zlepšit. Když se podíváme na prostředí, zda vytváříme dobré prostředí pro fungování těchto projektů a tak i tady máme několik doporučení například z FP6, FP7 a Horizon 2020 zvláště v té oblasti výdajů. Takže dochází tady k změnám třeba v průběhu projektu a pak je to potom těžké to přizpůsobit. A potom společné podniky, společné technologické iniciativy, PPP, to mu se věnuje ve specifickém slajdu, je to dobré pro Eh, zapojení průmyslu, ale zase máme tady jeden, jednu jedinou sadu eh, pravidel, ale svým charakterem se ty projekty dost liší, takže to může znamenat docela výraznější zátěž. Snažím se tady trochu získat čas. Co se týče PPP, když to srovnáme s FP7, tak to je opravdu přínosné pro průmysl, protože to znamená dlouhodobý program, eh, dlouhodobé závazky a to zástupcům průmyslu také dodává takový komfortnější pocit při jejich investicích. Já pracuji v mezinárodní společnosti a ty investice do těch evropských facilit se zvýšily právě kvůli těm PPP. Také posilování evropské konkurenceschopnosti v oblasti průmyslu. A vlastně malé a střední podniky takto dlouhodobě spolupracují v rámci toho dodavatelského řetězce směrem nahoru i dolů. Takže když ty věci pak uvedete na trh, tak už jste dlouho spolupracovali a důvěřujete tomu, co na ten, trh, na ten trh dáváte, takže to je určitě pozitivní dopad. Eh, technologičtí hodnotitelé například v souvislosti se společným projektem eh, eh, Jednotné nebe. Zde mohu potvrdit to, co už říkal kolega sedící vlevo. Kdyby ta pravidla byla trochu volnější, kdyby hodnotitelé a auditoři nám mohli pomáhat ty věci trochu prostě vyrovnávat směrem doleva či doprava, tak bychom to asi nasměrovali o něco lépe úplně dole na slajdu nezávislí hodnotitelé, zvláště v oblasti PPP, s dlouhodobými cíly a programy, tak to vždy porovnávám následovně. Kdybychom chtěli v Evropě postavit nejrychlejší Formuli 1 v rámci celoevropského dodavatelského řetězce a potom bychom soutěžili s USA, s Afrikou, s Indií, s ruskými auty, jak to můžeme udělat, když pro každý ten prvek, který pro tu formuli potřebujete, nebudete připojen se svým, propojen se svým plánem, když budete mít například eh, kola eh, nakonstruovaná jinak, než eh, si žádá výkonnost motoru. Takže vybrat správné lidi do správných projektů společně eh, do takového většího programu. To je něco, kde jsme trochu něco ztratili v FP7, to bylo v tom časovém rámci a v tom horizontu 2020 se to ztrácí. Doufám, že v FP9 se to vrátí. Tak, aby z hlediska evropského průmyslu obecně bychom mohli opravdu společně mohli nastavovat eh, účinnější a hodnější eh, dodavatelský řetězec. A ty poslední slajdy se věnují tedy doporučením pro případné zlepšení. Když se podíváte na ty největší záležitosti, tak jsou to větší masterplány, hlavní plány, například eh, řízení letového provozu, nastavení určitého provozu, nastavíte si určité výkonnostní cíle, které budou pravidelně revidovány, ale je to když máte jednu evropskou politiku, můžete k tomu nastavit příslušný hlavní plán a důležité je zapojit všechny aktéry, například Šklínská eh, je zapojený eh, Sesar, ale je tam rozdíl mezi zapojením opravdu všech aktérů, takže jde o to také uspokojit všechny a být přínosný pro trh. Dále je dobré mít zde určitou pipeline pro ty záležitosti. Ono, když a TPPP zaměřuje se jenom na tu vysokou technologickou připravenost, tak ale se nedostane na, na stůl nové inovativní věci. Takže je důležité, aby nové myšlenky z univerzit, z výzkumných institucí se v čase průběžně dostávaly do průmyslových odvětví. A ne se zaměřit prostě na jednu vypíchnutou oblast, protože potom budete brzy zaostávat. Potom otázka výběru, jak vybrat ten eh, správný program, který nám pomůže dosáhnout daných cílů. Já jsem z té oblasti průmyslu, takže jde nám o zvýšení zaměstnanosti a samozřejmě také o zisk. Takže jde o to vybudovat takový dodavatelský řetězec, kde eh, budou náležitě eh, vybrané projekty, větší zapojení průmyslu do výběru a mít zde také lepší kritéria. Momentálně jsou pravidla jak pro vědu a inovace i inovační aktivity a nevím, jestli je to úplně nejlepší to mít společně, protože to není potom cílově navázané, protože cíle výzkumu a cíle průmyslu jsou rozdílné a proto by zde měly být i rozdílná hodnotící kritéria. Prostředí, jak vybudovat lepší prostředí pro efektivní fungování těchto systémů, aby včas a eh, hodnotně dodávali na trh, tak eh, mít ty smluvní podmínky správně nastavené. Tady by bylo dobré mít větší flexibilitu a také zohlednění různých typů výzkumu, aby pro ně platila trochu rozdílná pravidla. A když se podívám na ten druhý eh, díl, to je například výzkum v průmyslu, tak PPP je tady velice důležitý. Potom máme financování ESIF eh, v oblasti Clean Sky a využívají to členské státy tak, aby vybudovali ještě lepší řetězec než to, co máme v eh, spojeném technickém, společném technickém programu. Tak je to vlastně poprvé a narážíme na určité limity, které byly nastaveny Máme zde například 20% limit pro eh, zástupce velkého průmyslu, co by příjemce. A to samozřejmě se omezuje případnou účinnost anebo možnosti, které toto přinese. Takže to je to, co jsem vám zde chtěl představit. A na závěr chci říct, ano, Horizont 2020 je přínosný pro průmysl, ano, je zásadní a když se podívám na letecký průmysl je opravdu velice důležitý, protože je zde dlouhodobý inovační cyklus. Eh, musíme dlouho pracovat nad tím, než něco přineseme na trh, takže to je důležité. Ale i ten mezinárodní dodavatelský řetězec, ta spolupráce, nejde jenom o ty finance, ale i ta spolupráce, kterou si prostě nastavíte za určitou dobu, tak eh, se potom vlastně e, cítíte doma v oblasti, kde, do které byste se normálně ani nepouštili, ale není vlastně zde vytváříte dlouhodobé vazby pro budoucí e, technologie a zde Horizon 2020 opravdu dobře funguje, takže vám děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, mám také dotaz. Eh, jak to, že jako velká firma připadáte v úvahu pro eh, Horizont 2020 pracovní místa? Eh, to byste přece měli eh, šanci u jakéhokoliv jiného fondu. Máme 35 tisíc zaměstnanců s legální evropskou entitou a tito lidé jsou také uznatelní pro ty mm, projekty Horizont 2020 jako tedy jednotlivci. Dobře, eh, já bych potom měla ještě otázku na pana Čelda. Jak je možné, že Horizont 2020 vyvolává větší administrativní břemeno než FP7? Jsem si jistá, že na to budete mít odpověď. A teď bych ráda předala slovo paní Tankové z Bulharska eh, z univerzity ve Varně. Máte slovo. Děkuji paní Gresle, děkuji panu eh, Novakovovi. Eh, jsem velmi ráda za to, že mám tuto příležitost eh, představit vám naši perspektivu. Horizont 2020 je fantastický program, klíčový hm, pro posun, pro výzkum a inovace. I když eh, tady jsou i některé důvody pro obavy a znepokojení žadatelů, podle našich zkušeností a zkušení našich partnerů, zejména z východní Evropy, existují určité překážky a obtíže, kterým čelíme a já bych se s vámi ráda o ně podělila. Představuji uh, největší, eh, zastupuje tady největší eh, soukromou univerzitu v Bulharsku, eh, svobodnou univerzitu ve Varně. A musím říci, že naše univerzita má poměrně dobré zkušenosti při podávání žádostí o evropské finanční prostředky a granty. Varnská univerzita úspěšně realizovala projekty v rámci různých evropských projektů FP6, FP7, Erasmus a od roku 2014 až 2016 eh, Vanská svobodná univerzita předložila eh, žádost eh, u více než 20 projektů v rámci Horizontu 2020 a žádný z těchto projektů bohužel nebyl schválen. A z tohoto důvodu jsem zde, proto bych se s vámi chtěla podělit o to, co je pro nás nejdůležitější a jaké jsou nejzávažnější překážky. Ráda bych nejprve zmínila několik statistických údajů. Podle Evropské komise dosud financování z horizontu 2020 bylo přidělováno spíše v rámci větších zemích a 85 mm, z celkového rozpočtu eh, šlo právě Eh, do těchto zemí. 74% směřovalo do institucí, které eh, získalo financování, které získaly financování eh, pro určitý projekt více než jednou. Takže já si myslím, že je tady geografická nevyváženost v Evropě. Je tady potenciál pro to, aby se ještě prohluboval rozdíl mezi evropskými zeměmi. Z celkového rozpočtu eh, Horizontu 2020, což je asi 80 miliard eh, euro, bulharské organizace a výzkumníci eh, obdrželi asi 42 milionů euro a toto číslo se výrazně nezmění. Eh, Bulharsko eh, v podílu na rozpočtu eh, je na 24. pozice a zatím tady není žádný projekt financován z ERC, tedy v rámci základního výzkumu. Pokud bychom tady uváděli další data a údaje, pokud je o výkonnost Bulharska v rámci Horizontu 2020, můžeme říci, že bulharské univerzity se nepodílí výrazně na eh, financování z horizontu 2020. Jsme znepokojeni také tím, že velká část financí, eh, které přijímáme v Bulharsku, je pro eh, Marie Skorovská Curie program a partnerství hm, a Není tam nic na eh, výzkum inovace a mnoha odvětví tam chybí. Ehm, a my přitom máme eh, velmi eh, dobrý zdravotní výzkum a nanotechnologie, ale ty nejsou reprezentovány v rámci Horizontu 2020. Nyní bych mohla pokračovat s těmi hlavními problémy, které tady vnímáme. A to, co vám zde budu zmiňovat, je výsledkem eh, velké diskuze našich eh, univerzit, našich partnerů nevládních organizací, malých a středních podniků a dalších organizací v Bulharsku a v celém regionu. Chtěla bych zmínit velmi významnou věc. Horizont 2020 je hlavním zdrojem pro financování výzkumných aktivit, zejména pro soukromé univerzity v Bulharsku, ale nejen pro ně, samozřejmě i pro další univerzity, protože financování e, na národní úrovni do výzkumu není dostatečné a procesy hodnocení tady trvají velmi dlouho, asi rok obvykle. Jaké jsou tedy ty hlavní problémy? Eh, nízká úspěšnost. Jaké jsou proto důvody? Doníváme se, že jedna z nejvýraznějších překážek nebo problémů, kterým čelí bulharské univerzity, je, že většina univerzit v Bulharsku má problém um, má, pro, má problém s přístupem k úspěšně etablovaným konzorcím eh, eh, univerzit v EU 15. Ehm, my tady máme eh, korekční koeficient pro Bulharsko 71,5 pro naše žadatele, ale situace univerzit a výzkumníků to je ještě, tam je ta situace ještě horší, protože úroveň platu je 6 až 10 krát nižší ve srovnání s význam, výzkumníky Evropské unie. Tato nízká uh, úspěšnost má samozřejmě uh, také vliv na motivaci vědců v Bulharsku. A já bych zmínila něco, co je asi specifické, ale myslíme si, že je to významné. Není mnoho univerzit v Evropě, které by získaly ocenění Evropské komise um, logem uh, HR Excellence. To je logo, které vede univerzity k tomu, aby implementovaly principy, eh, které byly stanoveny v kodexu eh, pro eh, Evropské, Evropské komise. Ehm. A mm, toto logo ovlivňuje právě úspěšnost a mělo by to být zohledněno účast v projektech Horizontu 2020 ehm, odpovídá také účasti v národních projektech eh, pro národní akreditační postupy a nebo eh, výzkumnou atestaci. Znamená to, eh, že stále, stále více Univerzit se snaží prorazit na národní úrovni, získávat prostředky tam, i když ty jsou nižší, ale je to jednodušší, um, je snažší uspět než v rámci horizontu 2020. Důsledkem toho je, že výzkumná kapacita bulharských univerzit um, ta, um, je neudržitelná a mnoho eh, výzkumníků a mladých lidí z této oblasti odchází kvůli nízkým platům a eh, opravdu se to stává výzvou pro nás. Pokud nebudeme mít finance na výzkumnou infrastrukturu, tak eh, rozhodně špičkovou vědu nenastolíme. A, um, Myslíme si, eh, že pro nás je důležité doporučení stanovit a kritéria pro stimulaci zapojení eh, málo eh, mm, zastoupených zemí, aby tam dostali ex, zvláštní body. Pokud je tam tady ten žadatel z východu evropské země. Vylepšení týmingového a twinningového mechanismu. My víme, že v některých doporučeních, eh, některých doporučeních se Evropská komise již drží, že to řeší a zaznamenali jsme, že dochází k vylepšení v rámci twinningového mechanismu. Eh, další doporučení je možná takové eh, nejzapeklitější. Týká se to mzdové úrovně, platové úrovně Víte, že současná úroveň se určuje na národní úrovni podle národních standardů. Jak jsem říkala, je to někdy 6 až 10 krát nižší úroveň ve srovnání eh, s, s jinými evropskými zeměmi, takže jakékoliv vylepšení v této oblasti by bylo velmi vítané. A já vím, eh, že Evropská komise v tomto ohledu přijala nová pravidla Eh, další jasné kritérium pro měření špičkovosti a dopadu, eh, podrobnější eh, evaluace někdy ve chvíli, kdy nějaký, eh, nějaká žádost je schválena, tak je tam mnohem více podrobných informací, než když je taková žádost zamítnutá. My bychom přitom potřebovali eh, podrobné vysvětlení, abychom eh, dokázali příští žádost lépe podložit. A potom poslední věc, rozvoj projektu. Ehm, Eh, vytvoření eh, různých eh, režimů, které budou podporovat utváření projektu na evropské nebo na národní úrovni. Děkuji za pozornost. Děkuji, to bylo velice zajímavé. Také ty statistické informace. Naším cílem je, abychom tady se poučili z těch žádostí, a zdá se, že to tak zatím není. Budeme pokračovat a tady máme pana Šariera. Ne, pan Kuhn, uh, eh, Aip. Máte slovo. Děkuji, paní Gresle. Um, ladies and gentlemen, I... Dámy a pánové, já bych chtěl velice stručně pohovořit o činnosti Evropské investiční banky. Konkrétně se jedná o finanční nástroj InnovFin, v rámci Horizontu 2020 a kolega Šachtě potom pohovoří o nástroji EFS. Co je tedy Inofin? Není to pouze jeden jediný finanční nástroj, je to celý svazek různých finančních produktů, které lze napídnout v případě nějakého nedostatku financí eh, pro výzkumné projekty, které jsou příliš eh, náročné na financování, nebo velmi náročné na eh, financování. Pokud třeba někdo má nějaký nápad a chce ho komercionalizovat, ale může to sahat až třeba po nějaký velmi rozsáhlý výzkumný program. Kolega se zaměří na to, co vidíte na obrazovce žlutě vyznačené. Já pohovořím o tom e, zbytku. Jde tedy o financování pro středně velké společnosti, které mají mezi 500 až 3 tisíci zaměstnanců. To jsou ty středně velké a pak jsou ještě ty velké nad 3000 zaměstnanců. Také máme k dispozici tematické produkty, jednak na demo projekty v oblasti energetiky, to znamená projekty, které dosud nikdy nebyly implementovány, a potom zvláštní projekty v oblasti výzkumy, výzkumu a inovací v oblasti infekčních chorob. A to jsou produkty, které jsou schopny absorbovat eh, velké, velká rizika. A potom máme ještě poradní eh, větev, která poskytuje ty poradenské služby. Jak tedy ten Inofin vůbec funguje? My jsme zde hovořili o, tak, o tom eh, takovém tom slavném pákovém efektu, někdo o tom hovořil jako o takzvaném financování vůdů, ale ono na tom není nic záhadného. To je prostě mechanismus, který umožňuje velice užit, efektivní využití peněz daňových poplatníků. Pokud dáme peníze na základě portfolia nějaké vysoce rizikové společnosti, tak ta pravděpodobnost, že o ty peníze přijdete, je samozřejmě nižší na tom portfoliovém základě, než kdybyste to dělali transakci po transakci. A právě toho se snažíme využívat. V případě Infinu to znamená, že v EIB máme nyní rozpočet půl miliardy eur, který nám za těch stávajících rizikových profilů, které máme, umožnilo poskytnout 6 eh, miliard eh, půjček, což je multiplikač, multiplikační efekt ve výši, respektive 12-násobný. A pomocí těchto prostředků, protože my pouze spolufinancujeme ty projekty, tam vždycky se na tom financování podílí ještě někdo další, jsme celkově vytvořili 17,2 eh, miliard, které jdou do investic, což je tedy celkové znásobení 3 a 30 krát od eh, července 2014. Pokud se podíváme na některá další klíčová čísla a klíčové cíle a úspěchy, my jsme se ve velké míře podíleli, respektive navázali jsme na Risk Sharing Finance Facility, na, na finanční nástroj pro sdílení rizik, ale v rámci InnovFinu jsme ten postup ještě zdokonalili. Dosud jsme provedli, respektive podpořili asi 100 projektů a Značně jsme také navýšili podíl těch středně velkých společností, kterým pomáháme, protože jsme byli kritizováni za to, že pomáháme pouze těm velkým a že to nemá žádnou hodnotu. Samozřejmě to není pravda, ono to určitý přínos má, ale zjistili jsme, že přece jenom na ty středně velké společnosti se nikdo příliš nezaměřuje a nyní 36 našeho financování dáváme na ty malé a středně velké společnosti, plus pak je zde samozřejmě ještě ten zvláštní program, který je vyhrazen pro pouze malé podniky. O 50 jsme také snížili to financování těch velkých, rozsáhlých projektů. Zaměřujeme se dále také na financování výzkumné infrastruktury. A v neposlední řadě jsme zorganizovali 36 událostí na podporu informací a osvěty. Navštívili jsme v podstatě všechny země, které se účastní Horizontu 2020 a po těchto informačních událostech se nám opět nahrnuli další zájemci o projekty. Podívejme se na geografické rozdělení Inofin v současnosti v polovině toho období působí již ve 23 zemích, z nichž 19 jsou členské státy Evropské unie a 4 asociované země. To znamená, je to skutečně velice zeměpisně diverzifikováno. Týká se to i určitých zemí nebo oblastí, které nejsou příliš náročné nebo ne, neprovádí se v nich výzkum příliš intenzivně, nicméně my se chceme soustředit i na ně. Největší podíl je v oblasti inženýrství a automobilového průmyslu. Máme tam ale také biologické vědy a energetiku. Ty také hodně využívají zdroje z Inofinu. Já bych zde mohl dlouze hovořit o těch příkladech. Těch projektů máme více než 100, ale zmíním čtyři, které rychle projdou. Byl zde jeden velice zajímavý projekt Heliatek, což je takový spin-off eh, z jedné německé technické univerzity. A Heliatek je v podstatě světovým eh, lídrem v technologii organické fotovoltaiky a je to také výrobce solárních folií. Ta společnost měla poměrně velké problémy získat z místních bank prostředky na inovaci a díky té naší transakci se jim podařilo navýšit kapacity pro tuto inovativní technologii a vytvořili také 50 eh, velice kvalitních pracovních míst v oblasti těchto technologií. Potom také financujeme výzkumnou eh, strukturu, která se zabývá eh, spalací, tedy energetickými zdroji, ve kterém se srážejí malé eh, částice. Eh, sídlo tohoto centra je ve švédském Lundu a v současnosti podporujeme také hostující výzkumníky a skutečně zde se ukazuje, že je významné podporovat i ty velké výzkumné projekty, protože ty právě často hledají velké množství zdrojů ve výši miliard eur a pomoc z naší strany velice napomůže urychlení a podpory, podpoře výzkumu. Potom je zde Biosurfit, to je portugalská společnost, která se zabývá diagnostickými přístroji na testování krve. Je to velice inovativní společnost, jeden z hlavních inovátorů v Portugalsku. my jsme velice pyšní na to, že jsme mohli přispět svým financováním právě této společnosti. Naše půjčka jim umožnila přejít z fáze výroby prototypů do průmyslové výroby svých testovacích zařízení. A potom je zde ještě jedna velice zajímavá transakce, jde o finskou společnost, se kterou spolupracujeme. A snažíme se vlastně respektive tam jde o demonstrační elektrárnu, která pracuje na základě energie mořských vln. A je to v oblasti, která je velice uh, nevhodná například pro využívání větrné energie, těch větrných elektráren a ta společnost měla velký problém s nalezením financí na, své, na svůj projekt a my jsme jim tady s tím nakonec pomohli. Takže to byly čtyři příklady. Nyní stručný přehled výhledu do budoucnosti. Jak víme, EFSI, Evropský fond pro strategické investice, je novým finančním nástrojem. On už tak úplně nový není, ale vlastně následoval až po Inofinu a do určité míry v některých oblastech se tyto dva nástroje také překrývaly. My jsme nyní právě podepsali doplněk eh, dohody a Inofinu s Evropskou komisí, tak aby k tomu překrývání s EPSI již nedocházelo a nyní je Inofin s fondem EPSI plně komplementární rád k tomu zodpovím asi vaše případné dotazy. Inofin není grantovým nástrojem a probíhá debata, zda financovat výzkum pomocí grantů nebo půjček a záruk. My si myslíme, že by to mělo být oběma způsoby, protože granty jsou velice důležité především v těch raných fázích základního výzkumu. O tom není pochyb. A Evropská investiční banka toto některá ani spochybňovat nechce. My ale tvrdíme, že někdy, pokud dojde k selhání trhu, a pokud společnosti začnou rychle růst, nebo pokud potřebují skutečně investovat velké objemy peněz do svých finančních projektů, které by nemohla jedna společnost nebo jeden jednotlivec nést, tak i ty půjčky mohou být dobrým nástrojem. A za dvou podmínek. Mělo by se to jednak opírat o trh, mělo by to vycházet z trhu. Prostě je to sice nástroj politický, strategický, ale ta mechanika toho, té pomoci by se měla řídit tržními podmínkami. To znamená poskytování úvěru. A za druhé, měli bychom zde sledovat politické cíle. My nechceme nějak vyčlenit eh, z těch půjček ty stávající subjekty, ale naopak chceme být komplementárním hráčem. A tím bych skončil. Děkuji. E- děkuji. A nyní pokračujeme s EIF, pan Šarier. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji vážení členové Evropského parlamentu. Já se jmenuji Rémi Charrier a pracuji pro Evropský investiční fond. Jsem velice rád, že jste dnes s vámi mohu být a podělit se o některé poznatky z implementace Horizontu 2020, tedy z té části, kterou přispíváme malým a středním podnikům. My samozřejmě se především snažíme o jednodušení přístupu k financování pro malé a střední podniky a tím vlastně se vysvětluje také to, proč je to komplementární k tomu, o čem právě hovořil kolega. Nyní tady budu hovořit o té žluté části do výše obratu 7,5 milionu eur. Respektive do výše půjček 7,5 milionu eur. My jsme v zásadě Eh, respektive vidíte to i na tom eh, žlutém obrázku, že jednak eh, poskytujeme tedy záruky a jednak ty půjčky. Evropské malé a střední podniky i nadále mají problémy s přístupem k financování, mají problémy získávat půjčky jak z bank, tak ze soukromých zdrojů, od soukromých investorů. A ten problém nastává především u těch malých a středních podniků, které inovují a jsou velice náročné na prostředky na výzkum. Představme si nějaké startupy jak třeba mají financovat nějaké ty průlomové objevy, průlomové projekty. A uvědomme si také, že to pak přispívá k vytváření nových pracovních míst. Inofinu ve spolupráci s Evropskou komisí jsme jednak připravili režim záruk, garancí, který se věnuje právě těm inovativním malým a středním podniku. Jak ale tuto inovativnost definovat? Jak rozlišíme, co inovativní je a co inovativní naopak není? Děláme to na základě jednoduchých kritérií. Například, pokud nějaká, nějaký podnik zaregistroval patent nebo vyvíjí nové produkty či nové služby nebo rychle roste, tak eh, na základě toho to posuzujeme. Ta kritéria jsou poměrně jednoduchá. A jak to funguje? Funguje to jednoduše. Půjčky jednotlivým malým a středním podnikům jsou z 50 zaručeny z horizontu 2020, tedy z toho garančního programu. A také ta úroková míra je vlastně rozdělena na polovinu, snížena o polovinu. Takže banky jsou vlastně tímto podněcovány, aby půjčovali těm rizikovým malým a středním podnikům. Ty půjčky jsou malé, je to třeba 25 tisíc eur, to je tedy minimální půjčka. A my jsme dosud půjčku poskytli díky tomuto garančnímu režimu stovkám podniků. Mohu vám ukázat eh, několik příkladů, šest příkladů konkrétně. Vezměme si například ten uprostřed. Tam je jeden výrobce hliníkových eh, nádob nebo plechovek v České republice. Oni potřebovali nakoupit nové stroje, aby zlepšili kvalitu svých produktů. A takových a podobných příkladů máme opravdu velké množství. Záruční schéma je nyní dostupné v 38 zemích od Islandu po Bulharsko, Ukrajinu, Izrael a další. Vidíte to žlutě zvýrazněné na té mapě a to prostřednictvím více než 120 bank či dalších finančních institucí, včetně různých veřejných bank, státních bank. Dosud jsme s těmito finančními institucemi podepsali eh, dohody o tom, že tě podnik poskytneme půjčku více než 45 tisícům podniků a to číslo stále roste. Ten projekt je tak eh, spěšný, že méně než eh, rok po spuštění jsme již vyčerpali rozpočet, takže po dohodě s Evropskou komisí jsme se rozhodli navýšit kapacitu právě díky fondu EPSI, tak abychom urychlili provádění, tak aby ty podniky ty půjčky, které očekávají, obdržely dříve. Vlastně zde dochází k jakémusi eh, směšování prostředků z EPSI a z Inofinu a funguje to velice dobře, nad očekávání dobře. Zase, abych vám poskytl příklad eh, každé dvě minuty z tohoto eh, spojeného programu Inofin EFSI je udělena nějaká půjčka. Skutečně každé dvě minuty a ještě se snažíme to tempo zrychlit. Snažíme se tedy maximálně využít prostředků z evropského rozpočtu. Eh, jedno euro z rozpočtu vytvoří 15 eur půjčky, což je 25 eur investic. Většinou to jsou soukromé investice, takže se zde zapojují i soukromé investice ale samozřejmě se tím zároveň tvoří i pracovní příležitosti. Skutečně je to takový nástroj, kde všichni na tom vydělají. Má to přínos pro všechny. Jak ty podniky, tak ty finanční instituce. Stejný přístup aplikujeme i když eh, poskytujeme malým a středním podnikům equity, tedy rizikový kapitál. Slyšeli jsme zde eh, že se zde eh, hovořilo o té eh, úrovni, kdy ta technologie je již připravená k použití, ale my se soustředujeme i na ty dřívější fáze v oblasti lékařských technologií, nanotechnologií, prostě veškerých těch technologií zítřka. Všechny tyto technologie potřebují rizikový kapitál a my zde používáme vlastně obdobný model. Jsou zde jak e, prostředky z EFSI využívány, tak z Inofinu. Tam e, vlastně také poskytujeme financování těmto velice inovativním a slibným společnostem. Zde máme opět několik příkladů podniků, do kterých jsme investovali. Nicméně, navzdory veškerému našemu úsilí tedy Evropské investiční banky, Evropské komise a dalších. To vše není evropským občanům dostatečně zřejmé, nemají o tom dostatek informací. Navzdory tomu, že média o těchto programech z evropského rozpočtu hovoří poměrně často a hodně, ale asi je třeba informovat ještě lépe. Dále zde máme program Fund of Funds, fond fondů. Ten by měl být spuštěn v příštích měsících. A v zásadě se tak ukazuje, že je třeba využít veškerých možných prostředků pro to, aby malé a střední podniky skutečně měly přístup k financování, různé křížené financování, soukromé financování, a tak dále. Takže o to se zase budeme snažit prostřednictvím tohoto programu Fund of Funds. Na závěr bych chtěl říci, že Inofin skutečně ukazuje, že i když máte omezené prostředky z evropského rozpočtu, lze jak si toho využít tak, aby to přineslo konkrétní výsledky. Malé a střední podniky, především ty vysoce inovativní, jsou v současnosti nedostatečně financovány, nemají uh, tu odpovídající podporu, ten přístup k půjčkám a my se to snažíme změnit. Vidíte, za tu dobu, co již zde hovořím, tak už pět společností oddrželo od nás půjčku. A v této činnosti je samozřejmě třeba pokračovat. Takže děkuji za vaši pozornost. Thank you very much. Děkujeme pane Šartě, za vaši velice zajímavou prezentaci. Ano, je to tak. Jsou zde nejrůznější otázky, které, na které se dostaneme k diskusi, ale nyní máme profesora Boyla z Lestru z Velké Británie. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji za to, že jste mě sem pozvali. Než začnu, asi bych každému zde měl říci, že eh, britské univerzity intenzivně, ale bohužel neúspěšně se zasazovaly o to, abychom se trvali v Evropě. Takže já hovořím za britské univerzity a za Evropskou asociaci univerzit, když jsem místo předsedu a obě organizace, a to vás zase nepřekvapí, velice nadšením přijali mm, Eh, Horizont 2020 a podpořil by další setrvání Spojeného království v FP9 a v Horizontu 2020. Na úvod mi dovolte několik slov týkajících se významu financování vědy a inovací. Asi každý z vás zde si uvědomuje, jak to důležité je, ale zde na tomto slajdu si to připomínáme. Z našeho pohledu univerzity je pro nás důležité si uvědomit, jak důležité jsou univerzity, které, protože ukotvují růst napříč Evropou. Zde vidíme, že dvě třetiny evropského hospodářského růstu vychází vlastně z výzkumu inovací a 20 až 75 inovací by nebylo, kdyby nebyl veřejný výzkum. Samozřejmě v různých studiích se to číslo liší, ale panuje jednotný pojem, že veřejné finance jsou zde opravdu velmi nápomocné. A alespoň ve Spojeném království RAI eh, znamená 40% eh, v nárůstu eh, produktivity. Takže nejsou to jenom ekonomické přínosy, ale i nárůst produktivity. A ten červený citát vlastně schrnuje, že jak zásadní je Eh, výzkum pro pokrok v Evropě. Asi tyto posluchači to berou jako samozřejmost, ale je dobré si vždy připomínat, jaké hodnoty připomíná, přináší financování z FP9 a z Horizontu 2020, tak je to důležité napříč Evropou. My velmi podporujeme inovační systém. O vědě a inovaci nepřemýšlíme izolovaně, takže otázka je, jak věda, inovace a vzdělávání se navzájem propojují. Potřebujeme znalosti získané výzkumem, potřebujeme tyto znalosti šířit prostřednictvím vzdělávání a samozřejmě chceme ty znalosti aplikovat prostřednictvím inovací. A opět znalosti výrazně jsou přítomné v univerzitách a dalších organizacích, ale jenom díky partnerstvím mohou univerzity skutečně dosahovat těchto prvků. A velice mě potěšilo, že diskuse o investicích pro malé a střední podniky a další hospodářské subjekty v Evropě, tak v Spojeném království i v Evropě eh, eh, se čím dál tím více cení spolupráce s ekonomickou sférou, například moje eh, univerzita eh, spolupracuje s více než tisíci aktéry z eh, oblasti hospodářské sféry. A opravdu je to důležité pro inovace v Evropě. Musíme si ale také uvědomit, jak nesmírně důležité je přemýšlet o výzkumu jak z hlediska základního, tak aplikovaného výzkumu. Máme zde citát Bena Bernankeho z americké centrální banky, který říká, potřebujeme systém, který eh, prostě podporuje eh, financování výzkumu. Soukromý eh, trh by určité typy výzkumu sám o sobě nepodpořil. A pak jsou některé typy výzkumu, kde je velice těžké přečit hospodářskou sféru, aby investovali, proto je důležité mít proto systémy, které to financují. A mě těší, že rozvím 2020 a doufám, že FP9 budou nadále eh, poskytovat tyto prostředky. Samozřejmě aplikovaný výzkum má velkou, velký význam, ale je důležité zde mít vyváženost obě, obou typů výzkumu. Takže někdy máme tendenci přemýšlet o dopadech, to je samozřejmě důležité a zásadní, ale někdy si myslíme, že jenom aplikovaný výzkum, aplikovaná práce přináší eh, dopady. Samozřejmě je to vidět, eh, eh, je to vidět rychleji, ale někdy prostě ty věci z toho základního výzkumu jsou zásadnější a dlouhodobější. Spojené království je si stojí docela dobře v souvislosti s horizontem 2020. Máme nejvíce partnerů a z hlediska množství jsme vlastně na druhém místě za Německem a samozřejmě ta otázka té úrovně úspěšnosti v rámci Horizontu 2020, to je docela náročná věc. To je to i něco, co máme v našem vnitrostátním grantovém systému a snažíme se to také řešit. O tom bychom mohli možná diskutovat potom. Zde máme takový stručný přehled, jak důležité je evropské financování pro Spojené království. Máme zde mezinárodní zdroje, nejsou zde tedy finance z vnitrostátního systému. Ale když si vezmete různé zdroje financování z celého světa, tak financování ze systému Horizon 2020 výrazně převyšuje kombinaci součet všech těch ostatních. Je to, jak už jsem řekl, největší systém financování vědy a výzkumu ve světě, takže vás to nepřekvapí. Takže velký podíl z toho systému přichází právě do Spojeného království. Je to velmi významná součást našeho grantového systému v souvislosti také ale s našimi vnitrostátními granty a spoluprací e, s hospodářskou průmyslovou sférou. Samozřejmě Horizon 2020 má určité jedinečné prvky, na které bychom se rádi zaměřili, protože podporuje větší konzorcia a prostřednictvím větších grantů než náš nitrostátní grantový systém. Takže zde v té tabulce napravo vidíte, když bohužel to možná sediteli vzadu není tolik vidět, eh, vlastně eh, to množství těch evropských peněz je větší než z jakékoliv naší vnitrostátní agentury. A to je důležité v souvislosti s evropským výzkumem. Na to, že zde máme velké konzorci, velká konzorcia, kde jsou velké skupiny vědců a zabývají se globálními záležitostmi v měřítku, ve kterém by to ten bylo tak snadné, kdybychom to řešili jenom z vnitrostátního eh, rozpočtu. A máme zde i další eh, mechanismy pro financování toho výzkumu neznáma a netýká se to jenom akademické sféry ve Spojeném království. Eh, vidí toto jako jeden z nejlepších eh, systémů, je to pro ně prestižní, když získají toto financování, ale grantierce také se využívají k tomu, aby mnozí Evropané přicházeli do Spojeného království, zapojovali se do našeho výzkumu. My také výrazně podporujeme možnosti spolupráce s evropskými partnery, to je další důležitá složka tohoto systému financování. A samozřejmě mechanismus Marie Curie, která podporuje mobilitu vědců a to také vede potom k té excelentnosti a k těm skvělým výsledkům horizontu 2020 a snad se to odrazí i v FP9. Samozřejmě si uvědomuje přidané hodnoty, kterou získáváme z této činnosti. To vidíme zde v grafu, že je tady vysoký citační index u Eh, prací financovaných z Horizontu 2020 než těch, které jsou financovány vnitrostátními grantovými systémy. A to napříč všemi státy. Na začátku zde eh, něco zazdělo, že jsme ještě nedohnali USA. Máme tu samozřejmě skvělý systém, ale musíme ještě udělat více. Ale to, že tento systém opravdu je pro nás přínosnější než vnitrostátní systém, je zajímavý poznatek a proto jej opravdu podporujeme i s ohledem na budoucnost. Potom se sem bohužel asi nedostal jeden slide, protože jsem si ho načetl úplně na konci, a, takže ho nemáte ve svých podkladech, ale vidíte ho před sebou. Chtěl jsem zde uvést alespoň příklad jednoho projektu z mojí univerzity. Bylo to za 15,5 milionů eur v FP7 a bylo to vlastně první nová e, pilulka proti astmatu za posledních 20 let. Bylo to dlouho zapojeno mnoho lidí napříč Evropou a EU vydává na ležbu astmatu nějakých 60 miliard ročně. A toto je potom pokrok, kde opravdu ten grantový systém může být úspěšný. Na 400 milionů lidí na celém světě trpí astmatem a bylo docela šokující zjistit, že vlastně 20 let předtím, než vznikl tento projekt, žádná nová pilulka na astma nevznikla. A potom zde v závěru své prezentaci se chci věnovat tomu, co bychom mohli dělat do budoucna. Za prvé, asi by bylo velice zajímavé, podpořili bychom to, kdyby se FP9 eh, zaměřil na eh, typ výzkumu, který je orientován svými cíly. Můžou to být například eh, cíle OSN v oblasti udržitelnosti nebo něco jiného. Na, od těch širokých tematických oblastí, které jsou financovány, bychom se mohli možná více zaměřit na specifické oblasti. A to by možná znamenalo pokrok v té strategii Horizontu 2020 a e, zaměřit se více na ty výsledky. Potom vědecký dohled by měl zapo- být zapojen do grantového systému, samozřejmě už tam dnes je, ale je zde ještě potenciál ke zlepšení. Když se podíváme na to, jak minule byly e, zapojeny humanitní vědy, tak bohužel k tomu nedošlo takovou měrou, jako by si lidé bývali přáli. Takže nejde jenom o humanitní vědy, ale i o další oblasti věd, které by bylo možné zapojit do programu dříve, by bylo dobré. Za třetí, musíme také zvažit eh, financování systému. Slyšeli jsme o míře úspěšnosti okolo 10 a mnoho akademiků by to vidělo jako loterii. Pokud jste na 10%, tak si řeknete, má to smysl do toho jít, protože má to tady úspěšnou možnost jedna ku deseti, že budete úspěšný. Takže když vám řeknou, máte skvělý návrh, tak máte možná 50% šanci, že dostanete financování. Když se podíváme na rámec číslo 5, vysoce kvalitní granty, 43% bylo financováno v rámci Horizontu 2020, to bylo nějakých 26%. Takže existuje celá řada akademiků, kteří do toho dávají spoustu energie a času, stojí to spoustu peněz, ale vlastně to nepřináší tu efektivitu. Dále zvážit, jak využít financování pro rozšiřování kapacit a zapojení v rámci FP9. Jistě je důležité pohlížet zde na strukturální fondy, mechanismy využívající strukturální fondy potřebují také kreativní, imaginativní myšlení. A mohli bychom některé ty strukturální fondy zapojit do systému FP9 a bylo by to potom účinnější a umožnilo by to širší financování více napříč Evropou. Potom zde máme mezinárodní spolupráci, protože věda nezná hranic ve vědě hranice neexistují. Moji akademici spolupracují s dalšími výzkumníky na celém světě a potřebujeme takové způsoby financování, které to umožní. Takže ti nejlepší věci přinášejí nejlepší výsledky. Je to jedno, kde sedí, jestli v Evropě, Americe, Číně, kdekoliv. Takže více příležitosti, aby eh, byli zapojeni akademici vně Evropské unie, by bylo dobré. A nepomohlo by nám to jenom spolupracovat s těmi nejlepšími ve svém oboru, ale také globálně řešit globální eh, problémy. Dále, myslím, že potřebujeme mít jasně nastavené financování humanitních a sociálních věd. Já plně podporuji zapojení těchto typů věd do eh, financování eh, do oblasti E, vědy a technologií, ale je zde celá řada věcí, které se týkají sociálních věd. Chudoba, bezpečnost, migrace. To jsou věci, které potřebují také aspekt těch humanitních a sociálních věd. A potom různé kreativní myšlenky týkající se místního financování. Když se podíváme například na Spojené království, máme zde průmyslovou strategii a teď jak napřečí Spojeným královstvím financovat a nejenom v těch nejúspěšnějších oblastech. A myslím si, že zde je řada zajímavých myšlenek, které by bylo možné použít napříč Evropou. Rád se s vámi o ně podělím. No a nebudete se divit, že řeknu, že bych přivítal v příštím kole větší zjednodušení a Evropa zde předkládá dobré myšlenky, Zda například národně institucionální účetní postupy bychom mohli použít nějakým lepším způsobem, protože se v Evropě různě liší, máme zde rozdílné eh, přístupy a to znamená i rozdílnou míru rizika. Chci vám ještě jednou poděkovat za příležitost zde vystoupit. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore. Bylo to velice zajímavé. Budu mít celou řadu otázek potom v té diskusi, protože právě ten Brexit je taková velká výzva. A vidím zde velké problémy v oblasti vědy a výzkumu, takže je pro mě zajímavé, co si o tom myslíte vy. Emily Palmer je e, představitelkou eh, Eurotech University z Alliance Brasil a máte slovo. Ne, děkuji. Já bych s vámi ráda <clears throat> hovořila o tom, eh, jak eh, tady evropské finance podporují vědu a výzkum a posouvají je. Eh, tady um, takový stručný nástěn mé prezentace, stručně poskytnu přehled uh, Univerzity Eurotech, kdo jsme, a potom takové obecné ehm, sdělení, že potřebujeme dlouhodobé financování, tak abychom eh, připravili půdu pro inovace budoucnosti, inovace zítřka, které přinesou růst a pracovní místa, ale i velký přínos pro společnost. Měli jsme tady eh, ten příklad pana profesora Boyle, ale je tady celá řada dalších příkladů toho, co přináší věda tady v Evropě i ve světovém měřítku. Potom pohovořím o dopadu rámcového programu, kde, kde je to opravdu významné podporovat špičkovost vědy a výzkumu a potom několik bodů eh, k tomu, jak eh, můžeme vylepšit nákladovou efektivitu programu. Eh, eh, Eurotech Universities Alliance strategická partnerství eh, pro strategická partnerství. Tady máme Univerzitu v Eidhovenu, Dánskou technickou univerzitu, Mnichovskou technickou univerzitu a Polytechnickou univerzitu v Lozán. Je tady celá řada klíčových eh, prvků, eh, které mají společné a které je spojují, tedy spol, aby spolupracovali eh, na poli vědy a výzkumu, vzdělávání a podnika, podnikání. Všichni usilují o špičkovost na poli vědy a snaží se řešit eh, společenské výzvy. Každá z těch univerzit eh, funguje ve velmi eh, vyspělém prostředí průmyslových a společenských aktérů, startupy, velké společnosti, nemocnice, nevládní organizace a tak dále. Jsme silně přesvědčeni, že propojením těchto ekosystémů a doplňujících silných stránek těchto eh, ekosystémů pomůžeme evropskému průmyslu, eh, aby byl povýšen a aby tedy eh, byly překlenuty ty výzvy, kterým čelíme. Snažíme se inspirovat společnost a informovat je o příležitostech, které nabízí věda a technologie. Samozřejmě se to týká náboru nových studentů, aby Ehm, tady potom mohli budovat technologie budoucnosti, které budou prospěšné pro společnost, univerzity a tak dále. A také eh, vedeme dialog s tvůrci politik, aby politika držela krok s těmi technologiemi, které v budoucnosti přijdou. A je eh, tady holistický pohled na výzkum a inovace ehm, také v souvislosti s programem Horizontu 2020 jde nám o to, jak tyto rámcové programy nám eh, v budoucnosti mohou pomoci. Toto je takový eh, obrázek eh, o vědě a inovacích. Byla v posledních letech tady byly 1,5 miliardy financí a e, to v podobě různých grantů. Mezi rokem 2014 až 2016 naše univerzity e, vyprodukovali 633 startupů, takže vidíte, jakým způsobem právě věda potom vede k inovacím e, v praxi. Je velmi složité zaměřit dopad horizontu 2020 v současné situaci, i když jsme vlastně v polovině období. Ehm, horizont 2020 je ehm, nastaven tak, aby mm, vlastně trval do konce desetiletí a potom se to vlastně přelije ještě do dalšího desetiletí a dopad toho financování bude mít ještě mnohem dalekosáhlejší dopad. Ehm, rámcový program je eh, tedy skutečnou dlouhodobou investicí do budoucnosti a my bychom to mohli možná i ukázat na fotonice. Einstein o fotoelektrickém efektu zveřejnil v minulosti své poznatky a tady vidíme, že v posledních 50 letech pokračovaly investice do fotoniky, jaký pokrok díky tomu byl dosažen a dnes je to opravdu eh, velmi eh, revoluční, to, jak pracujeme. Elektronika, eh, lékařství a třeba i odvětví zábavy, energetika, komunikace tady opravdu to velmi transformuje náš každodenní život a Evropa je eh, lídrem, pokud jde o fotoniku. Evropské programy to samozřejmě podporují a eh, dále může hrát klíčovou úlohu při podpoře tohoto eh, odvětví, tak abychom mohli dále posilovat tu pozici lídra Evropské unie v této oblasti. Klíčová úloha rámcového programu já bych eh, se s vámi ráda podělila o tom, jaké jsou tři hlavní dopady rámcového programu. Za prvé, eh, podporuje to konkurenceschopnost, posiluje to eh, špičkovost našeho evropského průmyslu. Evropa je tím známa, ale jde i o dlouhodobou konkurenceschopnost, která je tím posilována. Přispívá to k řešení globálních výzev společnosti. Tady opravdu se spojují nejlepší mezinárodní interdisciplinární týmy, eh, vědeční experti, kteří společně řeší ty nejdůležitější výzvy dnešní společnosti. Rámcový program má také zásadní úlohu při podporování role Evropy jakožto globálního hráče. Věda je velmi eh, silným eh, hráčem v diplomacie v Evropě i ve světovém měřítku a to bychom neměli podceňovat. Tím se dostávám k závěrečnému argumentu. Když jsem hovořila o rámcovém programu, o tom, jak je významný a jak zásadní má dopad ale možná, že jsou tady i některé drobnější eh, opatření pro zvýšení jeho nákladové efektivity v budoucnosti. Za prvé, rámcový program by měl financovat opravdu pouze špičkovou vědu. Pokud chceme inovace a skutečný růst, tak je potřeba financovat jenom ten nejlepší výzkum. Rámcový program není eh, dotační program. Každý příjemce, který obdržel peníze z rámcového programu, eh, to musí získat právě na základě mm, soutěže a právě toto eh, potom eh, posouvá náš průmysl a inovace. A za druhé, strukturální fondy eh, mají synergie a ty bychom měli využívat, tak abychom zajistili, že i jiné části Evropy se posunou ke špičkovosti. Mm, tato špičková úroveň je velmi důležitým kritériem no, a musí se to dále rozvíjet. Část prostředků v rámci strukturálních fondů v budoucnosti by měla být vyčleňována na podporu eh, kapacity eh, výzkumu a inovací eh, v částech Evropy, kde je to zapotřebí, kde jim to pomůže dostat se na tu špičkovou úroveň a lépe se potom účastnit rámcového programu. Rámcový program by měl být eh, zaměřen na podporu průlomových inovací a ne postupných eh, vylepšování již existujících technologií. Jenom tak to bude nákladově efektivnější, protože právě ty nové myšlenky přinesou skutečný růst v budoucnosti. Věříme, že ve stávající situaci, zejména Eh, pokud jde o partnerství veřejného soukromého sektoru a pokud jde o to, eh, jak mají být finance přidělovány, tak mm, to eh, by nemělo být věnováno těm postupným vylepšováním. Tady by se to mělo, těch technologií, které již existují, eh, tady opravdu by se to mělo zaměřit na malé střední podniky a na ty průlomové záležitosti. Eh, hovořilo se tady také o zjednodušování. Velmi si ceníme toho, že Evropská komise vyvíjí velké úsilí na tomto poli, ale je třeba zacházet ještě mnohem dále při řešení eh, té vyváženosti rizika a důvěry. Eh, současná kultura eh, má sklony vlastně podkopávat ten typ výzkumu, který může vést k průlomu. A takže proto bychom chtěli, aby se to zaměřilo spíše na tu stranu důvěry než rizika. Potom vylepšení úspěšnosti a míry úspěšnosti Mm, ano, to stojí mnoho peněz a jak víme i ze zkušeností jiných eh, univerzit je velice důležité ten rámcový program eh, využít co nejlépe, tak aby byly přitahovány ty nejlepší, eh, nejschopnější mozky a Tady je riziko, že mm, tito špičkoví lidé potom se přikloní k jiným programům a tomu bychom měli zabránit. Jsme přesvědčeni, že svět se mění eh, obrovským tempem a další rámcový program by měl být eh, vybaven eh, přiměřeným způsobem. Věda mění, se mění, vychází z dat, průmysl se mění, je tady robotika, masová výroba, Eh, robotikou. To se dostává eh, do hlavní větve průmyslu, eh, společnost se mění, trh se mění. A teď je tady příležitost, aby Evropa se chopila těchto možností a díky rámcovému programu začala opravdu vést ve světovém měřítku. To je vše. Já vám samozřejmě ponechám kontakt abyste mohli přímo reagovat. Ano, to je velmi optimistický závěr. Doufejme, že využijeme všechny informace z dnešního slyšení k tomu, abychom se stali světovými lídry. Poslední prezentace a e, potom e, se mm, pustíme do otázek a odpovědí. Tady máme švýcarského zástupce ze švýcarské e, nadace. Vítáme vás mezi námi. Eh, je to pan Jean-Luc Baro a mm, my vás tady, tady vítáme. Zajímá vás naše zkušenost mimo EU. Děkuji mnohokrát. Ano, já jsem velice rád, že jsem sem byl pozván a pokusím se poskytnout eh, vám trošičku jiný pohled, konkrétně ze Švýcarska, od eh, vědecké švýcarské nadace. My v současnosti tam máme i investice z horizontu 2020, protože jsme od začátku tohoto roku plně asociováni k tomuto programu. Za rok 2015 byla nedávno zveřejněna čísla, která ukazují, že se o 10 ve srovnání s rokem 2012 navýšily náklady, respektive investice do výzkumu a vývoje, je to o 3,4 eh, více, eh, tedy pokud jde o srovnatelnou částku eh, z HDP. 70 výzkumné a inovativní činnosti probíhá v soukromých společnostech, které sami Eh, přispívají 64%, to znamená asi dvěma třetinami k té celkové částce 22 miliard eur, které jdou na výzkum a vývoj. Ta eh, SNSF, tedy Swiss National Science Foundation, je největším eh, tělesem, které poskytuje financování více než třem tisícům podnikům. Je to jak na pokročilý, tak na základní výzkum a celkově je to asi eh, miliarda švýcarských franků, eh, což je tedy 5 eh, procent 5 ze základního, nebo financí, které jdou na základní výzkum. Například eh, se zabýváme různými projekty v rámci čtvrté průmyslové revoluce, 3D, tisk a podobně. Eh, v loňském roce jsme se zaměřili především na ty základní eh, podni- na základní výzkum, na ty malé podniky, na mladé a slibné výzkumníky a snažíme se zaměřit na výzkum, který je zaměřen na spolupráci a na různá eh, slibná a důležitá témata či oblasti výzkumu a také na to, co je zvláště relevantní pro Švýcarsko. Já bych eh, se nyní soustředil na ty tři následující obrázky, které obsahují takové hlavní myšlenky mého příspěvku. Jsou to určité signály, určitá poselství, která se týkají toho, jak celý ten finanční rámec ještě zlepšit. Jednak eh, je třeba říci, že celý ten systém financování výzkumu je poměrně složitý. Jednak jsou zde ty různé národní programy, které sami o sobě jsou již složité, pak různé vícestrané, dvojstrané, a další typy projektů. A pak je zde samozřejmě ještě celý ten evropský systém, který řídí Evropská komise. Velice důležitou součástí té výzkumné činnosti je příprava žádosti o grant. Nicméně toho času, který se tím stráví, je skutečně hodně a je to ještě eh, navýšeno tím, že celý ten proces je velice složitý, často se v různých programech ty podmínky pro žádání liší. A já se proto domnívám, že velice důležité je celý ten proces zjednodušit. Například by zde měl být jeden portál pro ty účastníky, kritéria pro způsobilost by měla být sjednocena, také třeba ta míra proplácení by měla být obdobná a tak dále. Druhým faktorem je míra úspěchu, to zde již bylo zmíněno. Až po určitou míru ta míra úspěchu vlastně měří to, do jaké míry je ta daná společnost, ten daný podnik schopen se prosadit v té konkurenci o ty granty. A Výzkumníci potom často musí předkládat stále více a více žádostí o granty a o to méně času mají na to, aby se věnovali skutečnému výzkumu. To by šlo zlepšit třeba jakýmsi dvoukrokovým postupem při, těch žádání, při tom žádání a podobně. Samozřejmě, že je také třeba navýšit rozpočet, aby šlo uspokojit více žádostí, k tomu se ještě vrátím. To zjednodušování, to samozřejmě nemůže provádět pouze Evropská komise, ale takové, také členské státy a také různé další instituce, které poskytují financování. Zde by třeba šlo vybudovat jakýsi vícestranný přístup, kterým by se zjednodušilo poskytování prostředků přeshraničně, také by se mělo více využívat různých zastřešujících organizací, tak, aby šlo potom ty vědecké, ta vědecká zjištění lépe sdílet. Důležitou oblastí je také financování výzkumných infrastruktur, které jsou pro, třeba pro provádění určitých velmi složitých a náročných výzkumu. A zde existuje projekt InRoad, který právě má za cíl skoordinovat rozhodovací proces, který se týká budování výzkumných infrastruktur. Další důležitou oblastí jsou investice do lidského kapitálu. Nedávno Evrop, zpráva Evropského parlamentu ukázala, že ten lidský potenciál v Evropské unii v oblasti výzkumu není plně využíván a je zde zcela zřejmé, že i další finanční prostředky by bez problémů mohly být absorbovány. My ve Švýcarsku jsme přesvědčeni o tom, že je třeba k tomu financování přistupovat jaksi od spodu, ten bottom-up přístup, protože samozřejmě ti výzkumníci v jednotlivých oblastech eh, nejlépe znají tu konkrétní oblast, ve které působí a určitě by se oni sami na tom rozhodování měli podílet. I ta akce v, v rámci programu Marí Skodovská Kyrí a ERC, respektive ty jednotlivé režimy financování, ukazují, že je možné evropských prostředků využít ještě mnohem více. A potom jsou zde také ta Evropská výzkumná centra ERC, která také ukazují, že o podporu výzkumu a další finanční prostředky je velký zájem. Také je samozřejmě třeba ty jednotlivé žadatele vyhodnocovat, vyhodnocovat jejich skutečný přínos, což také e, přispěje k větší transparentnosti toho procesu. A samozřejmě se shodneme na tom, že prostředky je třeba využívat efektivně a za to také musí být eh, ty konkrétní agentury, které ty prostředky distribuují, zodpovědné. Ten eh, rozpočet eh, samozřejmě je ale rozdělován globálně, takže důležitou úlohu zde hrají i ti jednotliví manažeři. Proto je třeba také vypracovat určitý seznam rizik, která se jednak eh, týkají návratnosti nákladů a také s, jaksi spolupráce s institucemi. Tam se vychází třeba z těch minulých zkušeností, Potom eh, je zde ten eh, takzvaný rizikoansatz, což kde se tedy jaksi eh, projevuje právě ten eh, přístup eh, založený na rizicích. Důležité je také, aby celý ten systém byl dostatečně flexibilní, aby rychle reagoval na nově se objevující výzvy. A měli bychom si také uvědomit, že ty financované podniky by se měly soustředit především na Eh, krátkodobější výsledky a nemělo by jim být bráněno v tom, aby neuspěli. Důležité také je usnadnit transfer nových poznatků a zpřístupnit eh, i další možnosti financování na projekty, které třeba využijí těch nově získaných vědeckých poznatků. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Tak, máme docela hodně času na otázky a odpovědi. Doufáme, že se objeví několik otázek a odpovědí. A nejprve bych dala slovo kolegovi Andreji Novákovi, protože vím, že má nějaké otázky, takže můžete být ten první, můžete si klást otázky, jaké chcete, i vybrat, kdo má odpovídat. A pokud ne, tak může okomentovat každý z přítomných. Výborně, takže mohu vykonávat plnou pravomoc. Skvěle. Objevily se různé komentáře na Twitteru, protože lidé, co sledují, také live a já ty otázku časem přečtu, ale mám zde otázku téměř na všechny z vás a sice pan eh, Určitě, vy jste hovořil hodně o zjednodušování, o tom, že je potřeba zjednodušovat a že 730 stran vysvětlení horizontu 2020 by mělo být jednodušší. Mě by zajímalo, s jakou zpětnou vazbou jste se setkal, když jste hovořil o těch věcech, jak by tedy Horizon 2020 měl fungovat s snáze, aby tam bylo méně byrokracie, aby se tam seškrtávala ta byrokratická zátěž. Setkal jste se s nějakými reakcemi, pozitivními reakcemi na tuto kritiku? Já nevím, máme se zeptat ještě další otázky, dobře. Na naše bulharská kolegyně tu teď není, tak já se ještě budu věnovat později. A nyní pána Kun. Vy jste řekl, že 47% Inofin jde do oblasti výroby. Můžete to vysvětlit proč? Protože asi 2%, 3% na stavebnictví a asi 50% na výrobu tak si jenom říkám, proč to ten trend takto je. Pan Šarier. Pane Šarier, vy jste řekl, že ta problematika ten, není dostatečně mediálně pokrytá, že v médiích se neinformuje dostatečně o úspěších. Máte nějaký nápad, jak více přitáhnout zájem médií k těm výsledkům, který jsme dosáhli, protože posledně, kdy jsme se setkali eh, v titulcích, čeho bylo dosaženo na straně EIB nebo v jiných nástrojů, tak už ani nevím, kdy to bylo. Pane profesore Boyle, je tu jedna věc, která tu je a nemluvíme se moc o ní, ale je to prostě Brexit. Takže, jak to vidíte, jak budeme spolupracovat navzájem Evropská unie a Spojené království po Brexitu, zvláště v tom roce, nebo eh, v oblasti inovací a vědy. Opravdu by mě zajímalo, jaké máte návrhy, zvláště nyní, než eh, začnou v plném rozsahu jednání o Brexitu. A potom také něco možná na adresu komise. Domníváte se, že financování paušální částkou nebo založeno na výstup, založené na výstupech by mohlo snížit administrativní zátěž. To je asi hlavně na komisi. A ještě tu máme jeden komentář na Twitteru. Dokonce i zákonodárci mohou být inovativní. Mějte nějakou strategii jednoduchých slov o horizontu 2020. Pokud se zeptáte mě, tak má jednoslovná odpověď je ano. Děkuji. Můj kolega měl hodně otázek, tak já bych vás nejprve vyzvala, abyste na ně zareagovali. A každý ví, komu byla určena, určet, určená otázka, takže prosím, máte možnost. Tak, pan direktor. Ano, zjednodušení. Zde už je řada zajímavých myšlenek, které zmiňovali kolegové. Hmm, moje jiné kolega ze Švýcarska, který měl to poslední vystoupení, to bylo velice zajímavé, že se prostě přidělí určitý rozpočet a pak prostě potvrdíte, že jste zvládli ty rizika, ale nebudete zabíhat do detailů, nebo z hlediska auditoru, když jste prostě příliš rigidní, tak je zde riziko, eh, že vám nebude porozuměno a je zde malý manévrovací prostor, nebo třeba když se podíváme na nástroj PPP, veřejného a soukromého eh, partnerství, kdyby tam byly určité cíle, které je třeba splnit, například určité výzkumné cíle v oblasti eh, letectví, napřed no se vlastně udělají ta pravidla a potom se dělá ten program, ale nejlepší by bylo vidět, co vlastně ten program přináší a potom podle toho nastavit pravidla. Takže to je věc, kde byste se tomu mohli věnovat, říci komisi, aby prošla těch 700 až 800 eh, stran a zvážit, co z toho eh, vyškrtnout. Samozřejmě jsou to ehm, peníze evropských daňových eh, poplatníků, má to být v jejich prospěch, tak to je samozřejmě jedno z těch dogmat, které by tam zůstat měly. Ale například oblast rozpočtu, zda to je pro subdodavatele, nebo pro oblast dopravy, nebo čeho, zde by nebylo nutné být příliš preskriptivní a znamenalo by to zjednodušení. Děkuji vám za vaši otázku, proč je výroba představuje asi polovinu eh, aktivit EIB v Inofin. Jsou zde dva důvody. Za prvé, to, jak my označujeme, co označujeme jako výrobu, je velice široký pojem. Vlastně to odráží průmysl jako celek. Já bych vám chtěl říct si nějaká čísla, zopakuji, už tady zazněla. Takže těch 47 Procent je hlavně automobilový průmysl a engineering a to je velká část které, eh, evropského průmyslu, je v tom také například zahrnuté letectví, potom biologické vědy, farmaceutika, biotek, to je 20% této částky a potom energetika. A tyto tři bloky dohromady znamenají tuto velkou částku. A možná, že to není ideální to takto prezentovat. Eh, možná jsme měli podat eh, detailnější přehled těch odvětví. A pokud chcete ještě eh, hlubší detaily, tak vám je rád poskytnu později. Děkuji vám za vaši otázku. Ta se týkala toho, jak přilákat větší pozornost médií k tomu, co děláme. A jste říkal, že už ani nevíte, kdy se naposledy publikovalo o EIB nebo EAF. My vlastně děláme docela hodně a komise také. Publikujeme různé e, tiskové zprávy, když dojde k podpisu dohod, ale je fakt, že to není příliš viditelné pro občany. V praxi, když jste financovali a v minulých e, programech to bylo nějakých 500 tisíc, nyní možná dokonce více než milion v Evropě, tak to znamená, že to je vlastně všude. Když eh, prostě přijedete do jakékoliv města, tak někde něco musí být 100 metrů od vás. Tak tady vlastně rozvíjíme nový program, který má za cíl ukázat místo každého z nich. Možná, že všichni znáte ty eh, chytré telefony a tu videohru Pokémon Go. A to by bylo něco podobné, že prostě půjdete eh, s mobilem a pokaždé, když projdete kolem nějaké eh, malého středního podniku financovaného z EU, tak se vlastně ten váš mobil nějak ozve. A je fakt, že my tady trochu pokulháváme v té inovativnosti v oblasti komunikace a viditelnosti ale ujišťujeme vás, že intenzivně pracujeme, snažíme se vyhledat i specializované společnosti, aby nám s tou eh, propagací pomohly, abychom zde byli ještě účinnější. Ano, velice těžká otázka na pana profesora Bela. Já jsem se chtěla zeptat vlastně něco podobného. Mě by zajímalo, jak jste úspěšní jako univerzity a vědci ve sdílení vašich obav s britskou vládou před jednáním nebo teď při jednání o Brexitu. To znamená, nakolik jste schopni sdílet své obavy a potřeby pro budoucnost. Ano, souhlasím s vámi, to je ta věc, která tu je, velký problém, který tu je. Všichni o něm ví a moc o něm nemluví. Eh, jak už jsem na úvod říkal, Vlastně univerzity ve Spojeném království zde měly jednotný postoj. Nikdy jsme zatím neměli společnou kampaň britských univerzit. Poprvé to bylo v souvislosti s Brexitem. Vedli jsme kampaň za setrvání v EU. Bohužel jsme prohráli. Z našeho pohledu je zde opravdu naléhavá potřeba, abychom byli nadále v rámcovém programu. A přesně o tom, co eh, jste zmínila na konci, je to, co děláme. Je zde malá vládní skupina, skupina pro vládní záležitosti, která eh, řeší otázky výzkumu a my jsme tam zastoupeni organizací Universities UK a často býváme žádáni, abychom té skupině poskytovali různé briefingové dokumenty. Takže myslím si, že tady máme jasný hlas a můžeme předložit naše záležitosti vládě a mnoho ministrů z vlády chápe také hodnotu tohoto systému. Ale samozřejmě i mnozí naši evropští přátelé si toho váží. Já jsem místo předseda asociace univerzit a mnozí opravdu dali najevo, že i pro ně by to bylo složité, kdyby Spojené království odešlo, takže to bude vlastně taková prohra pro obě strany, když nebudeme v budoucnu zapojení. Jedna z našich obav a velice komplikovaná věc je tato, že až se tedy stane a kdy se eh, vlastně začne diskutovat téma eh, výzkumu a rozvoje v rámci Brexitu, i když na obou stranách bude dobrá vůle a obě strany budou přesvědčeny o tom, že Spojené království musí být asociovaným partnerem, tak je to riziko, že na toto téma vlastně se dostaneme až velice pozdě při tom vyjednávání a že by zde došlo takové propasti mezi horizontem 2020 a v P9. A to by bylo špatně jak pro eh, britské vědce, tak i pro evropský systém, protože by sice měli své granty, ale neměli by tam ty vědce, které by tam potřebovali. Takže cokoliv, co je možné udělat proto, aby naše vláda i evropští představitelé vyvíjeli maximální úsilí, tak pokud to je možné, tak kdyby bylo možné, aby se o, v tom procesu vyjednávání Brexitu téma eh, vědy a inovací eh, řešilo dříve, bylo by to dobré. Eh, já nemohu mluvit za naší vládu, ale jsem osobně přesvědčil, že jsme jasně dali najevo vládě, Eh, náš postoj, že si uvědomují, že je pro nás důležité setrvat v tom systému, že to je pro obě strany situace, z které těží oba partneři. Děkuji. Poslední otázka byla, myslím, na komisi a potom budeme mít druhé kolo otázek. Děkuji. Tato otázka se týkala, jedna eh, má smysl financovat eh, paušální částkou a nebo na základě výstupů. Máme zde nyní takový pilotní projekt testování tohoto přístupu v eh, programech 2018 až 2020, abychom si ověřili, zda to k něčemu je nebo ne. Když jsme předložili tuto myšlenku vědecké obci, tak někteří říkali, no, dobrá, ale někdy prostě ta věda je taková, že nemůžete přesně předpovědět, jaký bude výstup, jaký bude výsledek. Protože můžete mít úspěšný uh, vědecký projekt, který dospěje k negativnímu výsledku a na základě čeho to pak budete posezovat. Zda tedy tu, ten paušál proplatíte nebo zda proplatíte to financování na základě výstupu. Ale ještě bylo by důležité to mít, hlavně by se to radikálně zjednodušilo, protože to proplácení bývá někdy velmi komplikované. A také bychom se dostali mnohem blíže k tomu, abychom se zaměřovali na to, čeho chceme dosáhnout, než abychom se zaměřovali na tu cestu, jak to dosáhnout. A potom obecně k tomu zjednodušování, které jste zde zmiňovali, rád bych potrhl, že jsme pevně přesvědčení, že jsme výrazně zjednodušovali a měli bychom jít ještě dále. Byla zde průzkum e, příjemců a 75% z nich říkalo, že si myslí, že Horizon 2020 je jednodušší než FP7 a jenom 20% e, si mohlo představit ještě e, lepší, uživatelsky přátelštější program. Takže zde došlo k pokroku, ale samozřejmě rádi budeme pokračovat dále a tato diskuse také nastolila celou řadu zajímavých a užitečných myšlenek, které využijeme do budoucna. Děkuji. Myslím, že poslední otázka z Twitteru se týkala jednotné auditní strategie pro Horizont. Je zde jednotná strategie pro Horizont? Pane Mayere, chcete na to zareagovat? Děkuji za možnost zareagovat na jeden z těch tweetů a ten ty se týkal jednotného auditu nebo jediného auditu. Ano, to je důležité. Nejenom to sousloví single audit, ale já jsem poukázal na to, že máme zde více vrstevnatý auditní systém, kdy my vlastně sbíráme data o řádném vynakládání prostředků na mnoha úrovních v průběhu mnoha let. A máme zde opravdu dobrý důvod k tomu i ten systém zjednodušit. A základ tohoto zjednodušení systému může být právě ten využít té práce auditorů a to už tady někdo říkal, vlastně jeden skvělý audit, tam jsme ochotni spolupracovat, ale potom auditu by to mělo skočit a ne, že zase přijdou auditoři a pak zase a zase a zase nějaký audit a pak přijdou jiní auditoři a budou mít zase tahle ta kritéria a jiná kritéria a jinou interpretaci pravidel. Prostě mít jeden dokonalý audit a potom finální rozhodnutí o tom, zda se tady eh, došlo k řádnému vynakládání prostředku a byla dodržena pravidla. A je mi ctí oznámit, že účetní dvůr minulý týden přijal novou strategii. Zde se zaměřujeme na zlepšování využívání výsledku práce jiných a nyní spolupracujeme intenzivně se e, různými články Evropské komise a vypracováváme novou metodologii a jde o snižování auditní zátěže eh, všech eh, účastníků, všech programů. Děkuji. Děkuji. Eh, dále měla hovořit paní Gresle, takže pokud to nevadí, ráda bych položila své otázky. Mám jednu otázku, která je asi na pana Reutera, protože se to týká zejména průmyslu a potom bych si ráda vyslechla reakci komise. Vy jste hovořil o tom, že bychom více měli zapojit průmysl. A pokaždé vždy, když diskutujeme o tomto tématu, tak neustále opakuji, že jsme na výboru, eh, tyto věci, na výboru jsme právě eh, schválili zprávu eh, se spoluspravodajkou SND Ayala Sender eh, o sedmém rámcovém programu a tam jsme také zmiňovali, že musíme zapojit průmysl. Co si myslíte, že by mělo být učiněno? Abychom skutečně zapojili průmysl. O tom hovoříme pořád, ale jaké by byly konkrétní kroky k tomuto účelu? A Paní Tanková tady hovořila o geografické vyváženosti při financování projektů. A já to slýchám velmi často také v České republice, v mé zemi, a proto by mě zajímalo, co si myslíte, že by mělo být vylepšeno, aby to skutečně bylo geograficky vyváženější. A mm, existují snad nějaké recepty, návody z Mm, těch úspěšnějších eh, evropských zemí, jak bychom i my mohli dosáhnout úspěchu v mých zemích, kterým nechci říkat eh, noví, novější členové, eh, tomu tak nechci říkat, ale přece jen máme méně zkušeností a tam není příliš velká míra úspěšnosti. A potom poslední otázka na komisi. Co dělá komise pro to, aby zvýšila úspěšnost žádostí, aby se zaplnila tam mezera financování, protože když nejsou žadatelé úspěšní, tak je to demotivuje a pak už nepřed, nedůvěřují pouze, pak to není tak, že by nedůvěřovali pouze programu Horizon, Horizon 2020, ale eh, ta nedůvěra eh, se potom dotýká celé Evropy. Takže co bychom měli udělat, abychom eh, to geograficky vyvážili, pokud je o zapojení průmyslu? Um, tady jde o to, e, jak postupovat, když designér a ti, kteří jsou motorem e, soutěže e, a potom mají ty přínosy, tak jak to ovlivnit, když vlastně nerozhodujete o těch jednotlivých komponentech? Když někdo například má továrnu na žvíkačky Eh, tak eh, mm, tady možná může vypadat, že by bylo eh, dobré recyklovat žvíkačky a dělat z nich pneumatiky, ale to asi mm, možná nemusí být zase až tak dobré. Takže pokud vybíráte návrhy ze všech těch návrhů, které přicházejí z těch žádostí, to může pocházet od univerzit nebo průmyslu, a i když eh, třeba nějaký eh, průmyslový podnik by si řekl, ano, touto myšlenkou bychom mohli rozšířit výrobu, najmout více lidí a tak dále, tak um, um, tam je to důležité a eh, pokud i do výkonné fáze nezapojíte průmysl, tak vám uniká velmi důležitá komponenta. Um Můžete si třeba myslet, my jsme několik let spolupracovali na tom projektu a e, vy jste třeba viděli, co požaduje trh a, a mm, máte myšlenky o tom, takže pak by bylo možná dobré s tím spolupracovat, protože to by obohatilo tu spolupráci, pomohlo by to Evropě a, a tomu do, dodavatelskému e, řetězci. Chcete k tomu vyjádřit ještě někdo další? Geografická vyváženost. Ano, je tady eh, geografická nerovnováha v Evropě. A eh, to není pouze náš pohled. Poslední eh, průzkum, který Eh, vedla Asociace evropských univerzit, eh, také eh, vedl k těmto závěrům a je to opravdu jeden z největších problémů pro východní země. Já jsem navrhovala určitá doporučení v závěru mé prezentace, kde my si myslíme, že by to do jisté míry ten problém mohlo pomoci vyřešit. A v první řadě bych řekla, že nespochybňujeme to, že špičková úroveň eh, výzkumu mm, by měla být nejdůležitějším kritériem eh, pro přidělení financí. Naše doporučení směřují k tomu, aby se našel nějaký přístup nebo mechanismus, kde by se aktivněji zapojily univerzity a instituce eh, z východoevropských zemí. Konkrétně za prvé bylo by dobré, kdyby existovala kritéria, která by stimulovala zapojení univerzit z východních zemí do různých konzorcí, protože jeden z největších problémů, kterým čelíme, je eh, získat právě Eh, ten přístup eh, k těm eh, konsorcím, jak do toho proniknout, potom teamingový a twinningový mechanismus. Já si myslím, že ta, tyto mechanismy mohou podpořit naše univerzity, aby vylepšily své výzkumné kapacity, kde my samozřejmě takovou kapacitu nemáme, my to chápeme a chtěli bychom to vylepšit. A úroveň a plateb, to je pro nás velmi důležité, protože to vede k odlivu mozků. To je velmi eh, závažný problém, zejména pro východní země, východoevropské země. A potom specifické přístupy, eh, jako je eh, ten přístup k rozvoji těch různých režimů financování Potom eh, ta zpětná vazba, ta by měla být mnohem eh, konkrétnější, detailnější, lépe popisovat ty problémy, které vedly k zamítnutí té žádosti, neboli co bychom my v našich projektech měli vylepšit, aby byly úspěšné. Děkuji. Um, ladies first. Dámy mají přednost. A pokud jde o tu otázku geografické vyváženosti, souhlasím do velké míry s tím, že Evropská unie by eh, měla mít větší míru eh, úhrady osobních nákladů, protože jinak se posiluje ten rozdíl mezi západem a východem eh, a těmi rozdíly v nákladech. Možná, že bychom měli vycházet z twinningu a teamingu, protože tyto iniciativy až dosud se velmi zaměřovali na spolupráci ehm, v určitých tematických oblastech, výzkum rakoviny, mobilita nebo něco takového. Ale to může být použito i na sdílení nejlepších ehm, postupů, ehm, třeba v rámci strukturálních reform, v rámci naší aliance si vyměňujeme informace o tom, jak vytvořit ty nejlepší a transferové programy nebo jiné programy, tak abychom přitáhli ty nejlepší eh, talenty, jak mít inovativní eh, školicí programy, tak aby eh, pro hm, výzkumníci, které školíte, byli dobře vybaveni s ohledem na průmysl. Takže my chceme sdílet naši zkušenost a diskutovat o tom, jak tyto věci vylepšit. Tam jde o strukturální reformy. Katedrálu nevybudujete na poušti, potřebujete vycházet z infrastruktur a expertízy, která s nimi souvisí. A v rámci iniciativ teamingu a twinningu ehm, by se tomu měla věnovat větší pozornost. Možná, že to souvisí s otázkou odlivu mozku. Máme mnoho výzkumníků z východní Evropy a my jsme zjistili, že tito výzkumníci by se rádi vrátili do svých zemích a vytvořili jsme zvláštní pilotní programy, eh, kde eh, jsme dělali výběrová řízení pro mladé eh, výzkumníky, kteří mějí kontakt se švýcarskou, s, s, s, švýcarským výzkumem a přejí si eh, vrátit se eh, zpět do svých původních zemí. A my tady teď hodnotíme eh, výsledky takového programu a chtěli bychom vlastně udělat opatření proti tomuto odlivu mozku, zvrátit to. A my jsme tam do toho nezapojili univerzity ty až na to, eh, že eh, oni by eh, měli souhlasit s tím, že přijmou tyto osoby, které třeba měly nějaké středněnové partnerství. Je to skromné počínání, ale vidíme ještě určitý efekt těchto snah. A dále bychom mohli podpořit přeshraniční spolupráci s etablovanými eh, výzkumníky. My tady nechceme eh, se zaměřovat na financování, ale spíše hm, bychom eh, chtěli umožnit mezinárodní peer review a tak podobně. Kolega Andrej Novakov požádal o slovo. Já si myslím, že vy se k tomu chcete také vyjádřit a potom budete muset odejít, jestli jsem to dobře pochopila. Takže Máte slovo. Můžete eh, je to v podstatě něco jako můj závěrečný eh, projev nebo vyjádření. Omlouvám se, budu muset odejít dříve. Eh, v minulosti ehm, nebyli, tady řekl bych to tak, že dnes ten rozdíl v současnosti od minulosti je ehm, Eh, zaměření na inovace a co je v souvislosti s Horizontem 2020. A teď, kdy se připravuje eh, devátý FP, tak s tomu musíme věnovat pozornost. Největší financov... Eh, pro... My tady máme největší program financování vědy a výzkumu, ale nemáme ty nejlepší výsledky ve světovém měřítku. A já si myslím, že tady je potřeba opravdu, když chceme dosáhnout blahobytu, eh, vycházet z inovací. Takže proto bychom měli možná upravit náš přístup tak, abychom financovali a podporovali ty projekty, které mají velký tržní potenciál, eh, který umožní, aby Evropa se stala opět lídrem mnoha oblastech. Před několika týdnech jsme se zabývali 3D, 3D eh, tiskem a tam jsme říkali, i brýle můžete eh, takovým způsobem vyrobit, ale v Číně již tímto způsobem vyrá, eh, budují domy. A my tady musíme velmi rychle toto tempo dohnat. Pokud budeme mít eh, správně nasměrované finance a správný přístup k talentovaným eh, vědcům s dobrými myšlenkami, které mají tržní potenciál, tak pak si myslím, že za pět let můžeme tu situaci změnit. Tedy eh, jménem svým i mého týmu bych vám chtěl poděkovat. Děkuji i Martině a jejím spolupracovníkům. My jsme velmi dobře spolupracovali a já si myslím, že eh, naše skupina je přítelem inovací a výzkumu vědy a já si myslím, že budeme i nadále dobře spolupracovat. Doufám, a, eh, že eh, pan komisař tento chápe, podporuje nás a já vám v tuto chvíli velmi děkuji. Eh, předtím, než dám slovo komisi, tak pan Boyle, prof, pan profesor Boyle chtěl pohovořit ještě o té geografické vyváženosti. Ano, něco tady zaznělo již před chvílí a já souhlasím s bulharskými kolegy, s bulharskou kolegyní v tom, že se musíme zaměřit na tu špičkovou úroveň, protože jenom tak udržíme krok s ostatními částmi světa. Pouze pokud se zaměříme na špičkovou úroveň a na, jinak také souhlasím s těmi různými návrhy, jak bychom mohli rozšiřovat Eh, tuto špičkovost i mimo Evropu. Eh, tady velmi často hovoříme o těch věcech, aniž bychom byli velmi úspěšní, a to je využívání strukturálních fondů. My jistě potřebujeme více peněz, abychom podpořili eh, FP9 ve srovnání s horizontem 2020. A některé strukturální fondy by možná mohly být takto nasměrovány. A tady jde o to, abychom financovali nejen na základě té um, absolutní špičkovosti, um, Možná, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jak podpořit univerzity, aby spolupracovali s podniky. Myslím si, že většina univerzit i podniků um, že tam je mnoho věcí, které možná nebudou úplně na špičce vědy, uh, vědeckého pokroku, ale mohou velmi pomoci průmyslu a pokud jsou tady strukturální fondy na stimulaci takové aktivity, takové spolupráce mezi univerzitami a podniky, eh, tedy to, jak, jak mm, pomoci podnikům, aby některé věci dělaly lépe, tak, tak to by bylo skvělé využití strukturálních fondů. A bylo by to eh, nápomocné nejen v Bulharsku, ale i pro mou zemi. Mm, byla by to velká pomoc pro celou Evropu, kdekoliv v Evropě. Děkuji. A chtěl by, chtěla bych přivítat pana komisaře Moldaše za to, že přišel mezi nás. A pak tady mám paní e, Gresle, která je také na seznamu, také má otázky a potom se vrátí, vrátíme k těm dvěma otázkám. Já si je pamatuji. Děkuji. Já se omlouvám. Dovolte mi se obrátit na zástupce Velké Británie a Švýcarska. Obě tyto země dohromady vlastně se podílí 25% na horizontu 2020 a Švýcarsko je velice zajímavý příklad. Opravdu od Švýcarska, když se budeme učit, tak eh, zvítězíme. Co se týče Brexitu, tak zde mám následující otázku. Jak si představujete budoucí navázání na EU z hlediska financí? Protože model dostat více peněz, eh, než eh, co vkládáte, nepovažuji za nejlepší model. Prosím, omluvte mě za to, ale jak to vidíte? A chci se zeptat i komise. Jsem ráda, že už pan komisař sem dorazil, ale ten fakt, že bohaté Švýcarsko dotujeme programem Horizon 2020, není zrovna takový dobrý model pro budoucnost EU. Takže by mě zajímalo, jak to vidí komise, co plánuje a jak to vidíte vy. Zkuste se vmyslet do naší pozice. Pokud byste na to měli názor, tak si myslím, že by to bylo docela fér, protože Britové jsou féroví a Švýcaři, myslím, také, aspoň takto jsme je poznali, tak by to bylo hezké, kdybyste to i mohli férově prezentovat. Ano, to je skutečně velice zajímavá otázka a já musím nyní jasně říct, že nehovořím za svou vládu. Samozřejmě, asi vás nepřekvapí, že jsme byli ve Švýcarsku, v Norsku a pamatujeme Uvědomujeme si také, že Norsko vlastně nic nezískává z toho, že dává prostředky do horizontu 2020. Někdo prostě chce se účastnit projektu, i když z toho nic nemá. Někdo pouze pokud z toho něco má. Já bych zdůraznil dvě věci. Myslím si, že by poškodilo jak Evropskou unii, tak eh, Evropu bez eh, eh, Spojeného království, kdyby se Spojené království FP9 neúčastnilo. Musíme prostě dospět ke kompromisu, který jak doufám, nám umožní se FP9 i nadále účastnit. Jedna z těch eh, nejvíce přesvědčivých eh, věcí, které v současnosti máme, je to, že můžeme dávat eh, na základě HDP peníze do společného košíku a kterákoliv země na tom může vydělat či prodělat. Samozřejmě, že se to zase může projevit v jiných oblastech. A to je velice cené. To ten eh, systém stabilizuje, zajišťuje to dlouhodobou účast, nemusíme se zde každý rok shodovat na rozpočtu, je to tedy mnohem stabilnější. Proto si myslím, že je to systém dobrý. Chápu vaše námitky, určitě by to bylo všechno velice náročné. My zde chceme trošku sledovat ten švýcarský precedent, díváme se na něj a říkáme si, že pokud ten model funguje pro Švýcarsko, tak bychom asi byli zklamáni, pokud by to nefungovalo i pro jiné země. Ale myslím si, že abychom ten systém měnili pro Spojené království, to by samozřejmě zase vedlo k otázkám na straně spoje, Švýcarska a dalších zemí. A hovořilo se by to o tom, zda ten přístup založený na HDP je správný, pak by se to také zase mohlo nějak odrazit u těch zemí, které jsou pouze přidružené, asociované. Takže já chápu, co říkáte, chápu, proč to říkáte, ale myslím si, že pro komisi by mohlo být velice náročné potom jak si eh, přijít s nějakým novým systémem přispívání. Pan Baras. Ano, já mám samozřejmě tu výhodu, že zde zastupuji nezávislou instituci, nehovořím zde ani za vládu a také mohu poskytnout vnější pohled na celou tu situaci. A pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak Švýcarsko je asociováno nikoli z finančních důvodů, ale z důvodů excelence, protože Švýcarsko chce být plně zapojeno do budování evropského výzkumného prostoru. A jsou zde i další věci. My samozřejmě nějaké prostředky z rámcového programu získáváme. Do jisté míry je to pro nás pozitivní návratnost. Ale my eh, také mnoho studentů, postdoktorandů posíláme do zahraničí, na zahraniční univerzity. Ono je třeba to celé vidět v určitém kontextu. My máme v asociační dohodě také doložku o reciprocitě a my samozřejmě se zabýváme i tím, co Švýcarsko financuje mimo švýcarské území a jaké jsou zase možnosti, aby se lidé mimo Švýcarsko zapojovali do našich projektů. A myslím si, že vlá, naše vláda i diskuse v parlamentu, které se vedou o švýcarském příspěvku, Tam samozřejmě jsou důležité ty finance, ta finanční stránka, ale mnohem důležitější je ta celková integrace Švýcarska do toho budování výzkumného, výzkumných projektů. A sám za sebe osobně mohu říci, že my bychom byli připraveni být asociováni, i pokud bychom z toho neměli nějaký finanční přínos. To je ale pouze můj osobní pohled na tu politickou debatu a samozřejmě že to není nutně pohled švýcarské vlády a švýcarského parlamentu. A ještě poslední příspěvek pana de Ruitera a pak komise. Ano, já zase bych chtěl připomenout za průmysl, že Concord bychom nevybudovali, pokud by se Spojené království, Francie a Německo nedohodli na nějaké spolupráci. Uh, prostě nemůže z toho chybět ani jeden z těch hráčů a to se týká například projektu Ariane, jakýchkoliv vlastně vesmírných či leteckých projektů a v této oblasti ta hodnota té spolupráce mnohokrát převyšuje pouze tu hodnotu toho finančního přínosu. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Child za komisi. Stále ještě zbývá zodpovědět otázku geografické vyváženosti a zapojení průmyslu a nyní také spolupráce se Švýcarskem a Spojeným královstvím. A máte na to všechno minutu, protože vedle vás sedí váš komisař a ten také musí dostat prostor. Děkuji, já vím, že vedle mě sedí pan komisař, takže se pokusím být co nejstručnější. Panu Novakovovi bych rád řekl, že my také máme projekt eh, z Horizontu 2020 eh, z, těch, eh, z toho 3D tisku. K těm otázkám, myslím si, že jedním z, jednou z velkých změn oproti sedmému rámcovému programu je důraz na rozměr inovace a zapojení průmyslu a myslím si, že i ta nejnovější čísla hovoří o tom, že asi ze 43% eh, jsou našimi příjemci soukromé společnosti. Je to tedy dobrý pokrok a máme i celou řadu dalších nástrojů, například to veřejné a soukromé partnerství nebo ty společné podniky, joint undertakings a další. A to vše nám pomáhá více průmysl do celého programu zapojit. A také zde Máme Evropskou inovační radu, která by měla být v budoucnosti vybudována a ta by to celé měla posunout ještě více ku předu. Pokud jde o tu geografickou vyváženost, jak víte, my na toto, my klademe velký důraz na zásadu excelence a nechceme, aby se rozvíjeli, rozvíjela jakási paralelní, například geografická kritéria a podobně. Myslím si ale, že z této diskuse vyplynula celá řada dobrých nápadů, jak eh, situaci zlepšit. Jde například o teaming a twinning. Já jsem navštívil eh, takovýto projekt eh, vytváření těch týmů v Portugalsku, kde řada týmů spolupracuje ve zdravot, v oblasti zdravotnictví s University College v Londýně a tam se navzájem velice ty týmy obohacují, například eh, vnášením eh, různých eh, výzkumných myšlenek a také jejich aplikací v praxi. Pokud jde o odměňování, o tom jsme také dlouze diskutovali. Doufám, že víte, že jsme nedávno redefinovali otázku dodatečného odměňování, v rámci Horizontu 2020, právě a proto, abychom se vyhnuli určitému zkreslení, určitému pokřivení, které by mohlo dopadnout na ty členské státy, kde je nižší úroveň odměn. A myslím si, že obecně tento krok byl přivítán. A také máme mechanismus eh, určité podpory, který právě pomáhá zemím, které procházejí modernizací výzkumných systémů. A také zde byla zmíněna důležitost více spolupracovat se strukturálními fondy a zajistit větší synergii s působením těchto fondů. To si myslím, že určitě je diskuse, kterou budeme muset ještě vést eh, v rámci přípravy na FP9. Myslím si, že to bude skvělá příležitost pro to, abychom se pokusili združit, sjednotit různé zdroje evropského financování. Děkuji mnohokrát, pane Childe. Doufám, že vy a vaši kolegové jste pozorně poslouchali dnešní diskusi, protože zde zaznělo mnoho nápadů, jak zlepšit FP9. A já si z tohoto slyšení odnesu především to, co říkal pan profesor Boyle, že věda nezná hranic a že je třeba podporovat spolupráci nejen v Evropě, ale také v celém světě. Na celém světě. Pal, paní Palmer hovořila o tom, že excelence podporuje Evropu jakožto silného globálního hráče a já se velice těším také na vaše závěry a na váš pohled na to, jak si stojí Horizont 20 2020 a na to, jak by měly vypadat nákladově efektivní programy. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Vím, že to je obtížné, protože máte jistě náročný program, ale nyní vám dávám slovo. Děkuji mnohokrát paní Dlabajová, paní Gresle a všichni vážení členové Evropského parlamentu. Samozřejmě chci pozdravit i pana Brennmajera, který sedí v první řadě a i všechny ostatní panelisty. Děkuji vám v první řadě za váš zájem Myslím si, že zájem parlamentu o vědu a inovace je naprosto fantastický. Musím říci, že od eh, začátku svého působení jakožto komisaře jsem vždy pocitoval velice silnou podporu ze strany parlamentu a velice si toho vážím. Také musím říci, že jsem z osob vního zájmu pečlivě sledoval tu diskusi o nákladové efektivitě. My jsme minulý týden ve Štrasburku se zúčastnili plenárního zasedání, kdy jsme diskutovali o zprávě o nákladové efektivitě paní Dlabajové a paní Ayali Sender. A myslím si, že nyní je dobrý čas na to, abychom se zastavili a zamysleli nad tím, co to vlastně ta nákladová efektivita je. Myslím si, že většina ekonomik je nastavená právě opačně, aby se zaměřovali na vstupy, nikoli na výstupy, protože je snažší měřit vstupy, než měřit výstupy. A ekonomové jsou připravováni na to, aby se zabývali analýzou cost-benefit, tedy přínosů a nákladů spíše než tou nákladovou efektivitou. A Peter Drucker hovoří o tom, že je trošku rozdíl mezi děláním věcí správně a děláním správných věcí. A dělání věcí správně to někdy trošičku bolí. Pokud se podíváme na analýzu cost-benefit, tedy nákladů a přínosů Horizontu 2020, tak můžeme říci, že od začátku programu jsme obdrželi více než 145 tisíc návrhů, respektive žádostí, do kterých jsme dali 27 miliard eur do více než 15 400 projektů. Takže těch 27 miliard to jsou náklady a přínosy jsou zde tedy pro 15 000 výzkumníků v celé Evropě. Pokud se ale chceme zaměřit na tu nákladovou efektivitu, tak tam se hovoří o zcela jiných věcech. Můžeme se například ptát, jaká je efektivita našich výsledků, pokud jde o malé a střední podniky. Jak efektivní to pro ně je? Daří se nám být efektivní v přístupu k malým a středním podnikům? Pokud se podíváme na ty průběžné výsledky Horizontu 2020, tak vidíme, že ty jsou, malé a střední podniky jsou zapojeny do horizontu asi 24%, což je více než ten dohodnutý cíl 20%. Jsme například efektivní v tom, že zapojujeme do programu i lidi mimo ten projekt, anebo se toho pořád účastní ti obvyklí podezřelí. A já si myslím, že i zde jsme efektivní, protože více než 50% účastníků Horizontu 2020 jsou vlastně nováčci, lidé, kteří přišli z mějšku. A to si myslím, že je skvělý výsledek. Dále jsme efektivní, pokud jde o základní výzkum. A myslím si, že zde jsme skutečně na špici té špičky. Myslím si, že pan profesor hovořil o tom, že musíme být otevřeni světu. A já si domnívám, že v té první části tohoto programu jsme měli více než lidi z více než 130 zemí, kteří se našich výzkumných programů účastnili. Pokud se podíváme na ten vysoce citovaný výzkum, tak máme více než dvakrát světový průměr a podařilo se nám, pokud jde o vědecké citace, překonat Spojené státy. Takže malé a střední podniky, základní výzkum, nováčci, to jsou věci, kde jsme byli efektivní. Pokud se nyní podíváme na ty vstupy, například náklady na administrativu, tam jsme také poměrně efektivní. Ty administrativní náklady jsou pod 5% a to si myslím, že je efektivní. No ale je zde zjednodušování, které jsme provedli od FP7. Také jsme zde byli poměrně efektivní, provedli jsme určitá zjednodušení, což znamenalo, my jsme vlastně provedli to zjednodušení ve dvou vlnách, konzultovali jsme více než pět tisíc respondentů a ti všichni přišli vlastně se stejnými odpověďmi. Hovořili o tom, že většina těch evropských programů je jednodušší než ty národní programy. Ale potom jsou zde i věci, které asi moc dobře neděláme. Snažíme se efektivně uchopit eh, skutečně tu průlomovou inovaci, která přináší průlomové, obrovské změny na trhu v globálním měřítku. Tam asi tak efektivní nejsme. My jsme, my se snažíme dělat věci lépe, ale myslíme si, že se nám ještě příliš nedaří využívat potenciálu, který nabízí křížení různých disciplin a vědních oborů. A myslím si také, že jedním z výsledků celého toho hodnocení Horizontu 2020 je to, že právě v oblasti těchto inovací toho ještě musíme hodně udělat. Můžeme se samozřejmě obrátit také na podnikatele, aby nám s tím pomohli. My jsme se setkali s jednou eh, podnikatelkou z Nizozemska, s jednou vědkyní, která se zabývá produkcí energie z rostlin. Vybudovala společnost Plant E, tedy rostliny a energie. A ona se vždy ucházela o naši podporu, ale nikdy neuspěla protože lidé vždycky řekli, tak to jsou nějaké rostliny, to bude mít něco společného se zemědělstvím a mysleli si, že to nemá nic společného s energií. A my jsme ji nyní požádali a dalších 15 lidí, aby nám přesně řekli, proč si myslí, že byli odmítnuti a jakým způsobem bychom měli ten náš přístup změnit, abychom dokázali využít i tohoto typu inovace. A ještě jeden příklad. Před dvěma dny jsem byl v Norsku a setkal jsem se tam s jednou španělskou z španělkou z Barcelony, s podnikatelkou a tam mi vyprávěla úplně to samé, akorát, že to bylo o jiném produktu. Takže my musíme se snažit být více efektivní při zachycování a využívání tohoto typu inovací. Pak je tam ještě jedna věc, která mě v souvislosti s efekt s účinností nebo s efektivitou napadá. A to je, jak efektivně sdělujeme na venek to, co víme. Vědí lidé o našich programech, vědí lidé o tom, jak působíme. Já si myslím, že lidé v této místnosti a lidé, kteří to sledují, to vědí. Ale jiní lidé o tom nevědí. A myslím si, že my musíme nalézt způsob, jak zajistit eh, toto propojení na venek. No, to nebude vyřešeno tím, že si pronajm, nějaké odborníky na komunikaci, ale jde o to, že my vlastně propojíme nebo zpřístupníme lidem tu oblast eh, vědy a výzkumu. My jsme připravili skvělou strategii, klíčově se na ní podíval také Patrick Child. Ta strategie se týká oblasti energetiky. A my jsme se rozhodli, že budeme, půjdeme cestou investicí do obnovitelných zdrojů, do e-mobility, efektivita a při budování domů, ukládání energie, e-storage a tak dále. A když to pak řeknete venku lidem, tak oni si myslí, že to je důležité, ale nemají k tomu žádný osobní vztah. A víme, jak důležité jsou takové projekty. Já jsem i hovořil s tím člověkem, který obletěl svět s letadlem na solární pohon. A on mi říkal, že lidé dokáží navázat eh, vztah eh, zase pouze s lidmi a že to eh, letadlo eh, vlastně jaksi by mohlo letět i samo, ale bez toho pilota by tam nebyl ten příběh. A my se tedy můžeme lidí zeptat, zda se Evropě podaří vybudovat první komerční letoun na elektrický pohon. A to lidi zaujme. A já si myslím, že v další fázi tohoto programu se musíme soustředit eh, právě na to, abychom veškeré ty projekty, ty mise propojili se skutečnými lidmi. My samozřejmě také můžeme u řady věcí neuspět. Ale když se Nixon rozhodl, že by se výzkumníci měli soustředit na léčbu rakoviny, tak sice ten lék ještě nemáme, ale z toho výzkumu zase eh, to vyústilo v léky na HIV. Takže je zde vždycky možnost nějakých pozitivních externích dopadů toho výzkumu. Já musím říci, že jsem velice rád, že o tomto tématu diskutujete. Já už jsem také si vyslechl zpětnou vazbu od Patrika, a chtěl bych ještě jednou zdůraznit tu myšlenku efektivity, protože její vytváření je skutečně důležité. Týká se to vlastně toho, že děláme ty správné věci. Takže excelence, otevřenost a dopad, to jsou ty tři klíčová slova pro pokračování Horizontu 2020. Děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání, vím, že máte za sebou dlouhý den a e, byl jsem velice rád, že jsem mohl i sám osobně přispět do diskuse. Děkuji také za vaši zprávu a za zpětnou vazbu. Děkujeme vám, pane komisaři. Takže na mě jsou teď ty závěry, zkusím být co nejstručnější. Už zde není kolega Andrej Novákov, kterému chci velmi poděkovat za skvělou spolupráci při přípravě tohoto slyšení. A jak vidíte, ještě vám tady dáme sebou několik eh, veselých obrázků a čísel k horizontu 2020. Co se týče těch závěrů, Myslím, že je opravdu dobře, že řečníci zde nehovořili jenom o nedostatcích a chybách v horizontu 2020, ale že se k němu stavili i pozitivně a optimisticky k horizontu 2020 i k budoucnosti výzkumu v Evropě. Je důležité poučit se ze chyb, ale také využívat osvědčené postupy a využívat je. To je skutečná přidaná hodnota. Poté, co jsme se vyslechli všechny vaše příspěvky a názory, tak si myslím, že můžeme vidět, nakolik zlepšuje věda inovace život lidí v Evropě a posiluje evropský průmysl. Hmm, myslím si, že my musíme být silnější v tom cíli investovat 3 HDP do vědy a výzkumu. No ano, myslím si, že bychom měli eh, přinášet větší hodnoty, zvýšit eh, financování, ale i účinnost nákladů. Vy jste to také uvedli ve svých eh, prezentacích, měli bychom prohloubit synergii mezi vědou, inovacemi na jedné straně a strukturálními fondy na straně druhé. A tím by podle mého názoru byla Evropa konkurenceschopnější. Když hovoříme o nákladové účinnosti, tak ten pojem excelentnosti by měl být hlavním hodnotícím, hodnotícím kritériem napříč všemi třemi pilíři evaluačního programu. Skutečný dopad a kvalita implementace kritérií by mohla také vlastně poukázat na tu skutečnou přidanou hodnotu projektu pro evropskou úroveň. A teď vás překvapím takovým závěrem, protože budu citovat něco velice zajímavého Mám zde svoji oblíbenou knihu Malý princ, kterou jistě znáte všichni dobře a Antonson Exupery řekl, když řeknete dospělým, viděl jsem krásný dům z červených eh, cihel a na střeše byl lop a za eh, okny květiny, nemůžeš si to představit. Musíte jim říct, viděl jsem dům v hodnotě 100 tisíc franků. A pok nadšeně vykřiknou, o, to musí být nádhera. A známý český profesor Jungwirth v souvislosti s vědou předal toto. Dospělý pohled na vědecké výsledky jsou založené na počtu vyprodukovaných e, článků a vydělaných peněz. Je jistě užitečný, ale musíme se uvědomit, že granty a publikace jsou pouhým prostředkem, nikoli cílem ve vědě. Možná, že děti snáze než dospělí chápou, že hlavní účel vědy je, jsou nové znalosti, které jsou buď krásné sami o sobě, anebo užitečné pro lidi. Takže já přeji vám všem, abyste svoji vědu, svůj výzkum dělali tak, aby to bylo krásné a užitečné pro lidi. Takže hodně štěstí, děkuji panu komisaři, že byl s námi. Děkuji kolegovi Andreji Novákovi a jeho kanceláři a v neposlední řadě Chci poděkovat paní předsedkyni za to, že nám umožnila uspořádat toto úžasné slušení v našem výboru a děkuji všem řečníkům, protože vaše příspěvky byly nesmírně přínosné a přeji všem krásný eh, večer. Děkuji a tímto uzavírám naše